So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon sieben nach neun. Vážení eh, kole, kolegové, vážené kolegyně, už eh, je 9 hodin 8 minut a já většinou začínám rád včas, takže prosím vás, začněme, ať nestrácíme čas eh, tím se obracím i na politické skupiny, aby zajistili, že také jejich členové jsou zde včas. Takže první otázka na politické skupiny. Včera jsme odložili rozhodnutí o dopise, co se týče k Fasn, pro Fasnera. Prosím vás, máte nějaké rozhodnutí, zda to napíšeme či nikoli? Nikdo o ničem neví. Možná eh, by spolupracovníci tedy skupin eh, mohli se podívat. Tam předseda říká Rice for Schlisse, což jsou zipy. Eh, takže tady se jedná o nějaký tento dopis. A je to poměrně naléhavé. Um, Jde tady tedy o rozhodnutí, které by mělo padnout do středy a vlastně je, tedy, je to otázka nějakých eh, cel pro zipy. Tím se dostáváme k bodu 9. To je eh, zpráva o soudržnosti politiky týkající se rozvoje K tomu máme návrh stanoviska pro roz, vývoj, vývojový ro, výbor. Tohle téma už nás tedy, už se tím zabýváme nějakou dobu a nizozemské předsednictví se tomu obzvláště věnuje února proběhlo zasedání v Amsterdamu, kdy vlastně poprvé v historii rady proběhlo společné setkání ministrů eh, hospodářství a ministrů rozvoje. Takže tady vlastně byl opravdu takový první pokus dosáhnout této soudržnosti. Já si myslím, že to je důležitý přístup a proto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 son uno de los cinco ámbitos prioritarios de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo. Así que es fundamental asegurar el cumplimiento del principio. Eh, musíme zajistit soudržnost politiky ve všech eh, vyjednáváních o obchodě. Také musíme zajistit, že eh, obchodní politika nejde proti cílům udržitelného vývoje, který, o kterém rozhodl, rozhodla OSN. My tedy pod, počítáme i s vaší podporou. Tento výbor musí eh, vyslat jasný signál výboru pro rozvoj. Myslíme si, že liberalizace eh, obchodu jako taková není samotným cílem, ale určitě může na pomoci snížit chudobu hmm, není možné požadovat udržitelný rozvoj, pokud nemáme třeba férové a progresivní daňové systémy. Evropská komise se snaží zabránit negativním dopadům eh, eh, velkých, ehm, eh, velkých dohod, jako je třeba TTIP na rozvojové země. Tady vlastně jde tedy o vytvoření nějakých pojistek pro politický prostor těchto zemí, tak aby tam mohly dobře působit vnitrostátní a místní podniky. Musíme eh, dosáhnout multilaterální metody, která zajistí vyjednávání mezi zeměmi na, na základě rovnováhy. Také potřebujeme transparentní konzultace s občanskou společností, s odbory, odborová vyjednávání s Evropskou unii a také implementaci monitorování Eh, všech těchto dohod, takže eh, Evropská unie také potřebuje nějaký mechanismus pro předkládání stížností, tak abychom vyhodnotili stížnosti těch, kteří mají pocit, že jejich práva jsou ohrožena eh, obchodními dohodami Unie. Tohle vlastně je uplatňování udržitelných cílů Unie. Potřebujeme mít také follow-up ze strany jak komise, tak členských států, které musí být aktivně zapojeny do toho, eh, do, tedy do fungování ehm, Rady pro lidská práva OSN, Tady třeba e, je důležitá otázka nadnárodních, velkých nadnárodních společností, které případně porušují e, práva pracovníků. Musíme být ambiciozní, musíme vyslat jasný signál e, rozvojovému výboru, ale také komisi. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci mnohokrát poděkovat paní navrhovatelce za její práci. Teď jenom velice krátce k našemu stanovisku. Jako stínový zpravodaj EPP pochopitelně budeme připravovat určité pozměvací návrhy. S tím, že chceme zajistit, aby konečný text byl dostatečně vyvážený. Mám totiž pocit, že to stanovisko v tuto chvíli vyznívá příliš pesimisticky. Já pochopitelně chci předjímat tuto diskusi, jenom říkám takto dopředu, že budeme předkládat pozměňovací návrhy. Mezi stínovými zpravodaji a zpravodajkou nebo navrhovatelkou proběhne pochopitelně několik jednání. Pro tuto chvíli jsem chtěl říci, že je potřeba se soustředit na obchodní prvky, tak aby celá politika byla konzistentní v souvislosti se zprávou za rok 2015. A navíc si myslím, že bychom se měli snažit eh, soustředit na pozitivní prvky obchodní politiky Evropské unie. Když se podíváme na práci, která probíhala ve vícestraném kontextu, včetně třeba podpory eh, práv pracujících, řádné, správní, řádné zprávy eh, věcí veřejných a ochranu životního prostředí, tak to je potřeba vypíchnout. Navíc Evropská unie sehrává určitou asymetrickou úlohu ve své obchodní politice. Do toho možná spadají i dohody s východním partnerstvím a se zeměmi AKT, a neměli bychom ani zapomínat na GSP+, ze kterého jak si těží řada zemí víceméně po celém světě. Umožňuje to zásadní zjednodušování obchodní politiky. Takže si myslím, že je potřeba vypíchnout tu vedoucí úlohu, kterou se hrává Evropská unie v této oblasti, v tom, že umožňuje jaksi rozvoj jak obchodu, tak rozvoj ekonomik a občanských společností v různých zemích na světě. Takže myslím si, že je potřeba poukázat na tyto pozitivní aspekty. Například třeba, když se podíváme na pak týkající se Bangladeše, tak to si myslím, že také tady je velmi jasná pozitivní úloha Evropské unie. V každém případě mám za to, že budeme mít dostatek času na to, abychom našli určité názorové průniky, tak aby v tomto textu byly reflektovány návrhy většiny parlamentu. Mm, děkuji. A pak tady máme za SAD eh, Pěrera, mm, ale není přítomen žádný náhradník a pan Zahradětný. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně. Soudržnost rozvojové politiky je pochopitelně zásadní a nezbytná. A jako výbor pro obchod bychom se měli soustředit na obchodní aspekty. S tím plně souhlasím. Souhlasím také plně s kolegou z EPP v tomto bodě. A kromě toho bychom zároveň měli doplňovat výbor pro rozvoj v jejich práci, protože máme v gestci věci, které se na jednu stranu doplňují a na druhou stranu se trochu liší. Obecně k tomu přistupujeme obecně, přesto ale nám leží na srdci v této zprávě několik věcí, na které už narazila paní zpravodajka. Já jsem chtěl zdůraznit tři z nich. Paní zpravodajka vlastně říkala, že liberalizaci trhu by měly ruku v ruce s progresivními daňovými systémy a to si myslím, že není potřeba. My bychom se rádi spíše soustředili na regulační prostředí a na přesnou ochranu osobního vlastnictví. Neradi bychom se soustředovali na daňové systémy, protože podle našeho názoru by měly spadat plně do gestce členských států a jejich vlád. Za druhé, paní navrhovatelka se krátce vyjádřila k možnými, možným negativním dopadům té typu a TISy na rozvojové země. Podle jejího názoru je potřeba tyto dopady pravidelně hodnotit. Já mám za to, že co se týče dopadu těchto dvou velice důležitých dohod, eh, tak se názory liší. My jsme přesvědčeni o tom, že kladné dopady převáží ty záporné a proto si nemyslíme, že bychom se měli vyjadřovat jednostranně a nevyváženě, když hodnotíme tyto dohody. Ještě předtím, než dojde k ukončení jednání a podpisu těchto smluv. A navíc nekončící příběh vztahu obchodu a lidských práv. Tady zase možná máme jiné názory na určité aspekty této problematiky. Máme za to, že výbor INTA by se měl soustředit především na obchodní otázky, protože rozvoj obchodu a obchodní výměny může zásadně přispět k k zlepšení celkového prostředí v rozvojových zemích, včetně dodržování lidských práv. A zase máme za to, že výbor INTA by se měl snažit tady opravdu nastavit hranici prostoru, v rámci kterého se chce pouštět do této problematiky, protože konec konců v Evropském parlamentu máme i jiné orgány, které se intenzivně zabývají problematikou lidských práv a pokud jsou nějaké zásadní problémy, tak je u nějaké země, tak je můžeme řešit eh, v těchto formacích Evropského parlamentu, například pod výboru pro lidská práva. Zatímco ve výboru INTA bychom se měli, ještě jednou opakují, soustředovat spíše na obchodní aspekty celé záležitosti. Tolik tedy tři body, ve kterých úplně nesouhlasíme se stanoviskem paní navrhovatelky, s tím ale, že jsme pochopitelně připraveni s ní a s dalšími kolegy spolupracovat, tak abychom našli řešení, které bude vzájemně přijatelné a odhlasovatelné výborem slušnou většinou. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo Pedrovi Silvo, Silva Pererovi za SAD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem zde nebyl hned na začátku zasedání. Eh, dostal jsem se do dopravní zácpy. Eh, děkuji paní zpravodajce za to, že eh, se ujala tohoto politického tématu v zájmu rozvoje. My jsme ochotni spolupráci, ke spolupráci, abychom přispěli k tomuto stanovisku. Eh, také samozřejmě tady jde o něco, co je zakotveno v Lisabonské smlouvě, takže pro nás, pro všechny je to důležité. Nesmíme však zapomínat na cíle udržitelné politiky soudržnosti, eh, na které jsme se shodli v eh, New Yorku. Návrh stanoviska obsahuje dvě zásadní myšlenky. A sice Evropská komise prosazuje obchodní dohody, aniž by to e, šlo na úkor e, rozvojových zemí. A kromě toho členské státy musí také přispívat k tomu, aby E, vlastně e, si přistat fungování e, Všeobecné rady pro lidská práva OSN, tak aby mezinárodní organizace dostály své zodpovědnosti v oblasti lidských práv. Teď jde o to, jak ještě vylepšit tu, ten návrh zprávy, tak abychom předložili opravdu jasné rozhodné stanovisko za Evropský parlament jak má skupina, tak e, já předložíme v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Jde nám tedy zejména o to, abychom Eh, opravdu využívali všechny eh, obchodní nástroje, které máme k dispozici, případně je můžeme trošku eh, přizpůsobit. Pamatujeme si na výsledky konference Addis Abeba o financování rozvoje politiky a také Agenda 2030. Tady vlastně jde o to, že obchod je popsán jako zásadní mechanismus pro dosažení udržitelného rozvoje. Eh, takže tady vlastně jde o to, abychom eh, udělali pozitivní příspěvek také k boji proti chudobě. Za druhé, eh, tady jde vlastně o kapitulu mm, udržitelného rozvoje. Tady bychom chtěli vystupovat rozhodněji tato kapitola v těch op- je potřeba, aby byla začleněna i do e, obchodních a investičních dohod, aby tak, aby to bylo komplexnější, aby to bylo e, jasně e, formulováno a dobře prosazováno v praxi. Musíme také zajistit, že osvědčené postupy u nástrojů udržitelné rozvoje, rozvoje ty, ty, ty se ne vždycky dodržují eh, ze strany Evropské komise při vyjednáváních. Eh, tam se vlastně ukazují potíže, například eh, při dohodách s africkými státy, kde můžeme mít eh, takový dojem, jako bychom eh, se vraceli zpátky eh, v, v tom vývoji, co se týče kapitol o um, udržitelném rozvoji. A to si myslím, že je důležité, na tom jsme poukazovat. Investiční politika také musí být napojena na cíle udržitelné politiky, udržitelného rozvoje. Proto musíme stanovit jasnější signály, abychom, abychom dosáhli transparentních eh, vztahů i v oblasti investování. Takže tohle to jsou v podstatě takové hlavní směry našich návrhů a my každopádně budeme konstruktivně spolupracovat s paní spravodajkou, navrhovatelkou, tak abychom dosáhli kvalitní stanovisko. Nyní paní Desarnis za ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to pochopitelně důležitá otázka, ke kteréž bylo hodně řečeno. Je potřeba, aby tyto politiky byly koherentní a to platí pro řadu oblastí. Je potřeba, že soudržnosti potřebujeme více, jenom velice rychle ke třem věcem. Za prvé, vyjednáváme obchodní dohody, třeba s Tuniskem, a je jasné, že by se neměly dívat tyto dohody pouze na obchod a obchodní výměnu, ale dívat se také na rozvoj těch zemí a na zaměstnanost těchto zemí. Je to jasné, ale občas mám pocit, že to výborou vyjednavačům a komisi trochu utíká. Druhá věc. Všichni víme, že je potřeba, aby vznikla skutečná politika EU-Afrika, která by byla partnerská, soustředila se na vzájemný vývoj a Všichni můžeme z toho těžit, třeba energetika v Africe a měli bychom se na to dívat tímto způsobem. Evropská komise by měla změnit svůj pohled a považovat to opravdu za partnerství mezi EU a Afrikou. A za třetí je jasné, pochopitelně, že naše politiky musí být soudržné, ale nejsou. Na jednu stranu jsme měli eh, třeba podporu fotovoltaiky v Číně a potom eh, docházelo k celním překážkám pro tady tyto fotovoltaické články z Číny najednou. Prostě mají to na starosti dvě různé složky a pak se může stát, že konečný postoj je zcela nekoherentní, což by nemělo být. Děkuji. Nyní za zelené paní z Argentiny, prosím. Thank you, Chair. I, I... Děkuji. Děkuji. Mm, já jsem si myslel, že kolega bude na řadě první. Ono je zajímavé, e, zároveň zvláštní, e, zaznamenat, že zpravodajka pro Evropský parlament zde na výboru INTA se spíše přibližuje základně celé té politiky pro e, rozvoj to je článek 208 smlouvy o fungování Evropské unie. Tady vlastně nejde o to, kde jsou červené linky a která, který výbor zodpovídá za jaký výbor. Tady vlastně opravdu jde o e, respektování tohoto článku. Tady vlastně jde o o to, že politiky spolupráce EU budou mít za účel Eh, snižování a úplné, eh, úplnou eliminaci chudoby. Eh, chudoby. A teď vlastně jde o to, aby se to nějak odrazilo ve všech politikách a dohodách, které potom máme s rozvojovými zeměmi. To znamená všechny oblasti politiky, které ovlivňují naše politiky rozvojové spolupráce, které ovlivňují zase snižování chudoby. To musí být všechno nějak v souladu. Tady vlastně nejde pouze o politiku obchodní, tady jde o to, abychom zajistili, že neškodíme a že naopak eh, přinášíme dobrý dopad. Mm, proto jsem tedy ráda, jak k tomu přistoupila eh, zpravodajka. Opravdu si myslím, že to je progresivní přístup, eh, lepší než původní zpráva v DEVE. V konečném stanovisku bychom rádi nalezli něco ohledně GSP a GSP+, plus, eh, tyto režimy tedy. Mm, také je potřeba eh, um, připomínat ehm, dohody o ekonomických partnerstvím. Také si myslím, že by bylo důležité v takovémto stanovisku obchodního výboru se zaměřit na ta témata, která ještě můžeme vylepšit na druhé straně nyní vyjednáváme o návrhu o těch konfliktních minerálech, potom máme tu dohodu z Bangladeše, která jasně ukázala vůli parlamentu dosáhnout <clears throat> politické soudržnosti v oblasti rozvoje. Ovšem, bohužel to bylo inspirováno či ovlivněno vnějším tlakem, což je samozřejmě naše každodenní rutina, ale Eh, také je důležité, abychom eh, nezapomínali to, že, že máme respektovat Lisabonskou smlouvu. A na závěr, pane předsedo, bychom rádi porozuměli pozici Evropské komise a její neochotu pochopili bychom rádi tedy její neochotu vlastně řídit se některými <clears throat> principy, které nebyly tedy zakotveny do dohod s, s těmito rozvojovými zeměmi, které byly uzavřeny v poslední době. Jsou to principy OSN a já si myslím, že bychom opravdu mohli dosáhnout mnohého díky tomu jen pokud budeme respektovat smlouvu. Die GUE ist nicht gekommen, weil äh, die GUE die... Mm, za GUE tady äh, nikoho nemáme, protože za GUE jsme měli paní zpravodajku a předpokládám, že äh, paní zpravodajka nebo navrhovatelka äh, sladila äh, svůj výstup äh, s postojem frakce. A na řadě už není žádný další äh, stínový zpravodaj, ale paní kolegie, kolegyně Maria. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za stanovisko, které bylo předloženo. Určité pozměňovací návrhy by pár věcí mohly zpřesnit. Tady souhlasím s paní Sargentine, že je potřeba hovořit o partnerských dohodách s Afrikou, které jsou teď poměrně naléhavou záležitostí. Chci také připomenout, že nejenom ta část smlouvy, která se zabývá rozvojovou politikou, ale především ta část smlouvy, která se zabývá hospodářskou politikou a obchodní politikou, o které jsme včera hovořili u Maroka, říká, a včera jsem to v podstatě přečtla, text, eh, z něhož vyplývá, že tady úplně klidně můžeme hovořit o lidských právech v Intě. Protože smlouva říká, že je potřeba mezi Evropskou unii a třetími eh, zeměmi podporovat obchodní výměnu, ale článek 35 říká, že kvantitativní omezení vývozu a dovozu jsou a nebo mohou být z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí omezovány. <clears throat> Jinými slovy, tedy Evropská unie je odpovědná, pokud by zavírala oči před porušováním lidských práv ve třetích zemí, takže si myslím, že tady se nemáme za co skrývat. Když máme v kompetenci volný obchod, tak bychom zároveň měli respektovat články Evropské evropských smluv, které hovoří o lidských právech. A tato, toto stanovisko to říká. Takže vlastně s tím upřesněním, které navrhujeme, jsme chtěli také podpořit hlavní směr této zprávy. Děkuji, Jude, prosím. Děkuji. I já bych ráda přivítala tento návrh stanoviska, který se ubírá podle mého správným směrem. hovoří o řadě prvků, které spadají do gestce výboru INTA, trvale udržitelný rozvoj a podporování a ochrany životního prostředí a práv pracujících v rámci obchodní politiky určitě spadá do našeho portfolia. V návrhu stanoviska je potřeba posílit určité změní především co se týče obchodu a trvale udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti podniků. Tady mám za to, že stanovisko je překvapivě dosti slabé. V řadě usnesení Evropského parlamentu jsme několikrát opakovali, že stávající model obchodu a trvalé udržitelného rozvoje a, a odpovědnosti podniku nestačí a že včas neprobíhají hodnocení trvalé udržitelnosti, které navíc dostatečně neřeší dopad naší obchodní politiky na rozvojové země. A to si myslím, že je potřeba v tomto stanovisku trochu vypíchnout. Co se týče CSR, tak mě překvapila včerejší diskuse s, nebo zapůsobila na mě diskuse včera se zástupkyní a Mezinárodní organizace práce hovořila o spolupráci OSN a OECD v oblasti odpovědných dodavatelských řetězců. A to si myslím, že je důležitý aspekt koherentnosti politik s rozvojovými zeměmi. Protože zajištění ekologických a pracovně právních standardů v nižších částech eh, dodavatelských řetězců je zcela nezbytné Chceme-li přejít od koloniálnějšího přístupu k vyrovnanějšímu přístupu, tak aby tyto země si mohly rozvíjet svou průmyslovou politiku a ekonomiku a specializovat se. Takže závazné standardy a závazky ve všech sektorech jsou nezbytné a v podstatě už to navazuje na tu práci, kterou jsme udělali v oblasti dostatečného šetření faktů u minerálu pocházejících se zón konfliktu. Teď, co se týče obchodu a trvale udržitelného rozvoje, v podstatě od globální evropské iniciativy Mendelsnad roku 2006, tady vidíme v podstatě u každé dohody horší stav těchto kapitol. Poslední dohody, které jsme zatím neprobírali podrobně se západní Afrikou třeba a Jižní Afrikou a Východní Afrikou, jsou toho dobrým příkladem. A myslím si, že je potřeba na to poukazovat, protože politickou soudržnost nebudeme mít, pokud nebudeme koherentně přistupovat k obchodu a, a trvale udržitému rozvoji. Na jednu stranu potřebujeme závazky, které ale musí být pro, prosaditelné. A včera to a, paní zastupkyně generálního ředitele MOP řekla velmi jasně. Děkuji, pan Schulz, prosím. Děkuji, pane předsedo. A já bych eh, se chtěl zapojit do diskuzi a myslím si, že tato diskuze ukázala, že toto téma je velmi rozsáhlé, toto stanovisko. Je stačí jenom, když se podíváme na bod číslo čtyři návrhu, na bod čtyři návrhu paní eh, navrhovatelky, tak z toho jasně vyplývá, že politická soudržitelnost jde vlastně nad rámec toho samotného pole Podíváme-li se na jednotlivé hospodářské řetězce, tak samozřejmě zapotřebí se zamyslet nad tím, jak vůbec to je možné, jak eh, můžeme umožnit vnitrostátní hospodářský rozvoj. A když chceme vycházet z vědeckých poznatků a obrátíme se na takováto fóra a máme dostatek takových fór k dispozici, tak rozvoj, který, hospodářský rozvoj, který vychází z vědeckých poznatků, eh, požaduje, abychom to řešili a umožnili na vnitrostátní úrovni. A na místě otázka, jak to potom ale vypadá s obchodními dohodami nebo investičními dohodami a zda eh, tyto dohody tomu odpovídají a zda obsahují právně závazné požadavky. Zda tam jsou zakotveny nějaké závazné povinnosti, které by těmto zemím umožnili se zapojit do eh, těch eh, celosvětových eh, hospodářských řetězců a zároveň by jim to umožnilo vnitrostátní hospodářský rozvoj. A to je téma, kterým bychom se měli ještě zabývat. Ale jinak se připojí k těm kolegům, kteří eh, hovořili o tom, že bychom možná měli hm, ještě posílit některé aspekty, několiv oslabit. A myslím si, že třeba se položit také otázku, jak to má fungovat v budoucnosti. Například podíváme-li se na Čínu. A jestliže Čína byla úspěšná v tom vymanit se obyvatelstvo z chudoby, tak jak to vypadá s ostatními regiony? E, jaké to nese konkurenční výhody nebo naopak nevýhody? A to chápu také jako věc, která patří do politické soudržnosti. Nemyslím, že se týká pouze 28 EU, nemůžeme, nebo nelze se na to dívat pouze z pohledu EU, 28 členských států, nebo jednoho jediného členského státu, ale opravdu globálně s nadhledem. A to je třeba zohlednit, když řešíme e, tyto otázky v politice. Musíme se vyslovit také pro <clears throat> celosvětový hospodářský rozvoj, A měly by tomu odpovídat také mezinárodní obchodní dohody, ty by měly být dále rozvíjeny nebo nově upraveny. A neměli bychom se zaměřovat čistě pouze na um, věci, které se týkají jenom EU, ale potřebujeme ten celosvětový nadhled. A myslím si, že i problematika s uprchlíky jasně ukazuje na to, že je třeba uplatnit nové přístupy. Například tady máme obchodní strategii paní komisařky Malstromové, a vidíme, že opravdu se jde tímto směrem, ale měli bychom být důslednější i za EP. Měli bychom důsledněji eh, jasně říci naši pozici. Protože v opačném případě, pokud obchodní a hospodářská nebo daňová politika selžou, tak eh, my můžeme samozřejmě o věce diskutovat. Je jasné, že také ty daňové eh, politické aspekty mají hrát určitou roli, ale může se potom stát, že tyto aspekty zneužijí eh, pravicové politické strany extrémní. Děkuji, další pan kolega. Oui, merci, monsieur président. Je vais... Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně, pane předsedo. Je to jako kdyby lékař dobře diagnostikoval problém, ale neměl léčivo k dispozici. Souhlasím se závěry této zprávy. Myslím, že jsou dost k věci a aktuální. Tedy říkáte správné věci, problém je ale v tom, že teď se tady hlasuje opakovaně o dohodách o volném obchodě a nakonec se dostáváme do situace, kdy ve zprávě máme dobrou analýzu, ale v praxi to funguje jinak. Já myslím, že je potřeba představit dobrá řešení a to znovu zavést inteligentní národní protekcionismus, a nezapomínat ani na obchodní politiku VTO, která má své dopady na evropské právo. Nyní je na řadě komise pan Dnes Bareš za generální ředitelství pro obchod. Um, chair, with your permission. Pane předsedo, pokud mi dovolíte, tak já jsem Jojo Kalke, pracuji v rámci rozvojové spolupráce a eh, my jsme sdíleli eh, tento úkol eh, okomentovat toto stanovisko a pokud mi dovolíte, tak já se ujmu slova jako první a potom kolega doplní mé vystoupení. Budu hovořit krátce. V podstatě se chci zaměřit na pět bodů. Za prvé jedna věc, kterou asi sdílíte, vyplývá to z vašich vystoupení, a sice, že obchod je klíčovým pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Viděli jsme výsledky v nedávných letech, a to v zemích, které byly mimořádně nerozvinuté a podařilo se jim se dostat z chudoby. A z velké části to k tomu bylo díky úspěchu obchodní politiky. Nicméně tento názor nezdílejí úplně všechny země, určitě ne, zejména ty nejméně rozvinuté země nadále požadují a vyžadují zvláštní pozornost. Co se týče eh, samotného návrhu, stanoviska, tak musím říct, že je velmi vyvážené. Ale asi vás nepřekvapí, když řeknu, že tam jsou některé body, u kterých bychom byli rádi, kdyby byly ještě doladěny. Například určitě souhlasíme s tím, že obchodní politika, aby, jestliže má být plně účinná, tak je zapotřebí, aby fungovala s dalšími politikami, například s daněním. Tady vidíme eh, mnoho vazeb mezi fiskální a obchodní politikou, například eh, mm, pokud jde o mm, příjmy vlády, které jsou, mohou být narušeny eh, uvolněním liberalizací obchodu, tak je možné to kompenzovat pomocí fiskálních politik. Ale jsou ve hře také například produktivní kapacity a ty mají dopad na obchod. Pak jsou zde podobné požadavky na vytvoření eh, řádného mm, rámce pro investice. A co se týče přínosu obchodu, tak si myslím, že je zajímavé zmínit také nedávnou studii, která byla provedena ve věci ekonomických přínosů, které vyplývají z evropských obchodních režimů s eh, rozvojovými zeměmi. Nejsem si eh, stoprocentně jist eh, tím, zda ta zpráva, ta studie byla prezentována i v tomto výboru, ale určitě v parlamentu ano. A studie ukazuje, že evropské obchodní politiky, politiky EU, významně přispěly eh, k nárůstu vývozu těchto zemích a jejich ekonomické diverzifikaci, což je stejně důležité jako objem jejich vývozu. Doplním, ještě k této studii to, že eh, navrhuje, aby dopad na eh, snížení chudoby byl doplněn správnými vnitrostátními politikami. Pouze tak může fungovat. To znamená, nejde o pouze o podporu obchodu a vývozu, ale studie ukazuje nebo doplňuje, že je zapotřebí doplnit eh, to také řádnými vnitrostátními politikami a prostředními. Je zapotřebí poskytnout také podporu našim obchodním partnerům v rozvojových zemích. A myslím si, že jsme na základě skutečností prokázali, že s touto zásadou plně souhlasíme. EU a její členské státy ehm, dostávají ehm, to, tomu režimu ehm, té pomoci těchto zemí. Máme 400 eh, milionů eh, podpory Máme různé eh, obchodní facilitační dohody, eh, například uzavřené před dvěmi lety. Dále máme celou řadu regionálních programů, které běží v Africe, Latinské, Latinské Americe, Karibiku, Ázii a tyto programy podporují obchod a investice. Dále otázka lidských práv a obchodních politik. Máme pozitivnější přístup než je ten, který vyplývá z návrhu stanoviska. Komise se k tomu staví trochu pozitivněji. Já se nemyslím, že bychom měli být nezbytně negativní, pokud jde o dopady obchodu na lidská práva. Myslím si, že by to mělo být právě naopak. Podíváme-li se na věc z hlediska ehm, té politické eh, soudržnosti a dopadu na rozvoj, tak v mnoha případech vidíme, že obchodní politika může být eh, mocným nástrojem pro posílení lidských práv v těchto zemích. A Kromě toho, a nejde pouze o tento aspekt, ale samozřejmě jde o něco, co, jsou, co funguje spolu s dalšími politikami. Dále um, zakotvení nebo zapracování eh, lidských práv do eh, externích politik EU. Um, určitě jste si všimli, že v eh, těch posledních dohodách o volném obchodu se to objevuje stále častěji, stejně tak jako v systému GSP, GSP+, což je naprosto jasným příkladem eh, toho, že dodržování lidských práv představuje eh, jednu ze základních podmínek, z které můžete potom těžit. A pokud jde o mm, celkovou celosvětovou scénu, tak si myslím, že opravdu jsme dobrým příkladem toho, jak obchodní politiky mohou být použity jako nástroj na podporu lidských práv a další hodnot. Určitě můžeme diskutovat o tom, jak věci ještě dále zlepšit, jak zlepšit stávající situaci. V sále zazněla i kritika, ale eh, tato diskuze by vyžadovala více času. A pokud dovolíte, já předám ještě slovo eh, mému kolegovi, který má na starosti obchodní aspekty. Pan předseda, pouze pár minutek. Děkuji za slovo. Zmínili jste také TTIP a jeho dopad na rozvojové země. Jak víte, tak jsme dělali posouzení dopadu v roce 2013 a ten ukázal, že dopad bude okrajový a pozitivní a máme také, nebo probíhá právě posouzení dopadu udržitelnosti. Předpokládáme, že bude zveřejnit v, zá, zveřejnit v září 2016. Máme tady připomínky k politice, ehm, neměli bychom o tom rozhodovat pouze my, ale měli bychom trvat na tom, že obchodní dohody s rozvojovými zeměmi eh, by měly být dohodnuty vzájemně. Máme tady ale asymetrii eh, s ohledem na rozvoj a máme klíčový cíl a sice integrovat tyto země do regionálního obchodu a celosvětového obchodu a dohodnotových řetězců. Pak eh, zapojení společnosti a firm komise je velmi proaktivní, probíhají různé konzultace a kromě toho přímo zapojíme také občanskou společnost do eh, kapitoly právě o trvalé udržitelnosti. Pokud jde o trvalou udržitelnost, tak eh, mnozí z vás zmiňovali eh, agendu OSN 2013 pro udržitelný rozvoj a novou politiku, novou obchodní politiku, tu jsme plně sladili s touto agendou a rád bych trval na tom, že EU chce jít ještě nad rámec toho, co máme v SDGs zejména pokud jde o eh, ty vazby s obchodní politikou. Eh, jsme v kontaktu s našimi partnery a doufáme, že půjdeme ještě na rámec toho, což bylo stanoveno. Jsme tedy mnohem ambicioznější. Pokud jde o CSR, tedy společenskou odpovědnost firm, tak eh, vždy se odkazujeme na pokyny OECD, ehm, případně můžeme zapracovat také pokyny OSN, jde také o odpovědný management ehm, Um, jednotlivých řetězců v rámci nabídky a pracujeme zejména tedy s OECD, pokud je o pokyny. Myslím si, že tímto jsem se vyjádřil ke všem hlavním bodům. Pan předseda. Eh, paní navrhovatelko, přejete si něco doplnit ještě na závěr? Pokud ne, nemusíte. Gracias por las aportaciones. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše příspěvky. Budeme se těšit na pozměňovací návrhy. S vaším dovolením jenom pár připomínek. Nejprve k ECR. Propojování lidských práv a obchodu. Tady si myslíme, že to je důležitá otázka a pokud existuje jedno fórum této sněmovně, které zapomíná na lidská práva, tak eh, to v podstatě, pokud by existovala jedna formace, která bude zapomínat na lidská práva v Evropském parlamentu, tak by to podkopalo tuto otázku v celém Evropském parlamentu. Nemáme představovat eh, jako Evropská unie tyto obchodní dohody pouze jako něco pozitivního, to by bylo propagandistické. A to by nebylo, to by nebylo přípustné. A proto jsme to chtěli zmínit v tomto stanovisku. Stejně tak jako eh, ty hlavní priority a hodnoty, které máme. Děkuji. Děkuji. Do 17. února můžete ještě předkládat pozměňovací návrhy do 12 hodin a 14. až 15. března bychom o tom měli hlasovat. Takže ještě jednou děkuji a přejdeme nyní k bodu číslo 10, což je eh, bod k tématu porušení celních předpisů a sankce a já rovnou předám slovo našemu eh, zpravodaji panu eh, Praustovi. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se krátce vyjádřit k právnímu rámci této směrnice. V případě porušení celních předpisů a sankcí v EU já bych se soustředil na tři aspekty. Za prvé tedy rámec, forma a obsah. <clears throat> Co se týče formy, tak eh, když se podíváme jenom na návrh, na eh, názvu, tedy porušení celních předpisů a sankcí, tak to je otázka subsidiarity a chci připomenout, že litevský parlament nám poslal jeden dopis, ve kterém píše, že tato směrnice by mohla jít proti principu subsidiarity. Právní výbor se tím zabýval, mezičase je to v radě a z toho důvodu se zpomaluje legislativní postup. V názvu se také hovoří tedy o porušení celních předpisů. Jinými slovy tedy narážíme na vnitřní trh a kompetenci výboru IMCO. Proto jsem tedy chtěl jako navrhovatel upozornit na tyto problémy, které budu muset vzít v úvahu. Za druhé, co se týče obsahu, tak celní kodex vstoupil v platnost v roce 2013. Nicméně určitá ustanovení vstupují v platnost až 1. května 2016. Celní kodex jenom velice rychle hovoří o sankcích, protože ty spadají do odpovědnosti členských států. Evropská komise tedy chce doplnit tuto celní unii tím, že se bude zabývat rozdíly eh, v oblasti porušování celních předpisů a sankcí v jednotlivých členských státech. Evropská komise tedy vytvořila určitou skupinu, 24 členských států se účastní v tomto programu, eh, který se jmenuje CLA 2013. Eh, cílem bylo situaci vystudovat. Vy jste si to určitě přečetli, ale já jsem chtěl jenom ukázat na určité rozdíly v oblasti sankcí. Třeba a, prach, podle kterého se rozlišují a, trestně právní a občanskoprávní a, porušení celních předpisů se liší někdy v rámci 1 ku 48. A některé členské státy dokonce ani nemají žádné lhůty. A já si proto kladu několik otázek. Je potřeba, aby je to potřeba pro hospodářské subjekty a je potřeba, aby se INTA vyjadřovala k tomuto stanovisku. Já jsem přesvědčen, že potřeba to je, že potřebujeme transparentnosti, že je potřeba, aby ten systém byl čitelný a aby se na něm šetřilo. V roce, kdyby se v roce 2008 zavedlo eh, jednotné správní okénko, tak by to 8 milionů dolarů ušetřilo za první rok. A jako výbor INTA my se musíme postarat o to, aby se respektovaly naše mezinárodní závazky, abychom takto chránili vnitřní, a vnitřní trh. Protože je pořád možné, že na nás budou účastní útočit nové e, státy ve VTO. Konec konců Spojené státy už tak učinili. A nepodařilo se jim to, protože tam byla nějaká procesní chyba. Takže jsme měli štěstí. Za třetí, co se týče samotného návrhu. Pokud se nebude harmonizovat, tak bychom měli minimálně zblížit určitá ustanovení. Co se týče našeho portfeje, tak třeba dohoda o a, zjednodušování výměny v rámci VTO. Kromě toho také máme sdílenou pravomoc v této oblasti a z toho důvodu bychom mohli navrhnout určité procesní zjednodušení prostřednictvím centralizace informací. Teď, co se týče formy, úplně nakonec, Tady jsem chtěl říci, že tento návrh směrnice je poměrně krátký, 21 článků obsahuje, takže vám předložím návrhy v tomto rámci, jejíž jediným cílem bude zajistit krátký, přesný text, který bude mít eh, za cíl přes určitý odpor členských států postupovat ku předu. Tolik tedy, kolegyně a kolegové, můj přístup a pochopitelně budu k dispozici pro vaše případné otázky. A vyslechnu si také vaše připomínky s velkým zájmem a následně i vezmu v úvahu v rámci postupu, který normálně by měl vést k přijetí eh, textu ve správné lhůtě. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, ne, všechny frakce jmenovaly stínového zpravodaje. Nejdříve bude na řadě ALDE, paní Desarnes. Máte slovo. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Franko prostě přeji hodně štěstí, protože to je komplikované stanovisko. Ano, potřebujeme harmonizaci, nemůžeme mít různé sankce a v eh, různých eh, přístavech Evropské unie, eh, co se třeba týče pouštění ehm, falešný výrobku z Číny. Takže je potřeba posílit také kontroly, které podle mě úplně nestačí. Pokud chceme, aby naše obchodní defenzivní nástroje fungovaly, abychom prostě zajistili, že to, co nám přijde na evropský trh, drželo normy, tak potom je třeba posílit a harmonizovat kontroly. Takže vám přeji hodně štěstí, ale co se týče obsahu, tak úplně souhlasím s tím, co jste říkal. Děkuji. Sarah e Děkuji, pane předsedo. Já mám čtyři připomínky jménem kolegy Davida Campbella, který mě podpořil, abych eh, položil tyto čtyři otázky. Takže předkládám výboru. Za prvé, zásada subsidiarity a proporcionality v tomto tématu. Otázkou je, zda má výbor za to, že jsme dostatečně zohlednili právní požadavky, pokud jde o tyto dvě zásady. Za druhé otázka takzvanému shoppingu, kdy operátoři působí eh, v těch eh, státech, kde jsou nejnižší sankce za porušení předpisů a máme eh, pocit, nebo zdá se, že tento názor není dostatečně zohledněn. Ehm, ten shopping, tedy to využívání toho, že ehm, jednotliví operátoři působí v zemích, kde jsou nejnižší sankce. A za třetí otázka se týká případných ehm, problémů s implementací. Panuje pocit, že tento návrh eh, není dostatečně flexibilní ve věci implementace a že některé členské státy a celní orgány mají za to, že by se uplatňovaly sankce, ale v případě, kdy můžete mm, e, spor e, vyřešit nějakým jiným způsobem, například smírčím řízením. A v neposlední řadě je na místě otázka rozsahu. Už máme směrnici komise k boji proti podvodům Eh, které se týkají mm, narušení finančních zájmů EU, do trestně právní řízení, a je otázkou, zda tento návrh je vůbec zapotřebí a jaká by byla oblast působnosti tohoto návrhu. Děkuji za nás tedy čtyři body, čtyři otázky a předem děkuji za odpověď. Pak tady mám ještě paní Begin jako stínovou zpravodajku. Děkuji, pane Lange. Co se týče této zprávy, tak já bych chtěla uvést, že je nezbytné a důležité, abychom měli společná cla, zejména v oblasti sankcí. A je jasné, že některé země umožňují vstup zboží z třetích zemí, ale týká se to také eh, kontroly, kontroly zdanění, protože eh, různé, různé zdanění eh, vede k narušení obchodu. S kolegou Fiza jsme viděli například v Janově některé takovéto věci, mluvili jsme s operátory přímo na místě a e, Evropa nevystupuje jednotně, takže já si myslím, že v této e, oblasti bychom měli být ambicioznější. E, pan předseda, paní Javina. Děkuji. Já úplně souhlasím s pochybnostmi, které zmiňuje navrhovatel. Já si myslím, že je potřeba se vyhnout všem celním dumpingům. které by mohly vzniknout neharmonizovanými sankcemi. A když budeme harmonizovat sankce, tak pro socialistickou skupinu je důležité, abychom vytvořili jasný, ale dostatečně silný systém, aby byl odrazující pro podvodníky. Protože dneska máme systém, který nedává více práv těm, kteří hrají podle pravidel ale dávají těm, kteří podle nich nehrají a s tím je potřeba něco dělat. Takže budeme pracovat konstruktivně na této otázce. Das eh, Wort. Slovo má za uh, generální ředitelství tax, zástupkyně. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem zaznamenala všechny zajímavé připomínky pana zpravodaje zejména otázku subsidiarity. Test subsidiarity byl proveden ve vnitrostátních parlamentech. Máme k tomu čtyři připomínky od čtyř národních parlamentů a příslušným způsobem jsme jim také odpověděli. V kostce subsidiarity nepředstavuje problém, protože o tom nemůžete rozhodnout na národní úrovni, nemůžete rozhodnout eh, na národní úrovni ceny lepší pro EU. Eh, všichni se na otázku sankcí dívají ze svého vlastního úhlu pohledu. Ale máme tady společnou věc. A sice ve své době jsme hovořili o společných zájmech a pouze ty mohou přinést řešení této velmi důležité otázky. Druhá otázka se týkala takzvaného forum shoppingu. Je pravda, že posouzení dopadu nepřineslo dostatek eh, faktů a důkazů k tomuto jevu, ale proběhla konference 16. listopadu, tam se účastnila paní Kalas a hovořilo se o celé řadě hospodářských eh, subjektů a právních subjektů, kteří potvrdili, že byť nejde o hlavní problém, nebo hlavní otázku v obchodní strategii, kde mít sídlo eh, na základě sankčních režimů, tak eh, ty sankční režimy představují důležitý faktor, které jednotlivé subjekty berou v potaz. A přítomní právníci nám potvrdili, že mnozí jejich klienti se na ně obracejí s otázkou, jak to vypadá s národními režimy ve věci sankcích a toto potom ovlivňuje jejich rozhodnutí, eh, kde zřídit sídlo společnosti. Takže je to takový skrytý faktor v jejich eh, obchodní marketingové strategii. Potom za třetí eh, implementace. Eh, my jsme zvolili formu směrnice, protože jde o flexibilní nástroj a došli jsme totiž k závěru, že po studii, která byla provedena s 24 dobrovolnými členskými státy, tak jsme zjistili, že rozdíly jsou tak velké, že je zapotřebí zvolit nástroj, který bude flexibilní a nebude příliš zasahovat a bude zároveň respektovat národní režimy. Samozřejmě směrnice jako taková, tak právníci vědí, že eh, směrnice umožňuje dostatek flexibility, ale eh, problém představuje to, že musíte sledovat její implementaci protože právě díky té flexibilitě není implementace vždy jednotná. Je to tedy součást eh, toho, co sebou nese směrnice, ale součástí toho je také, že po přijetí směrnice musíme kontrolovat implementaci. Mm, slyšela jsem o různých dalších možnostech, zazněl tady například ten mitigating factor, eh, ten se objevuje také eh, v textu, můžete zmírnit sankce, Hovoříme o společných eh, zdrojích EU, hovoříme také o tom, že dochází k podvodům ohledně rozpočtu EU. Hovoříme také o tom, že umožníte vstup nebezpečného zboží na území EU. A proto je jasné, že jde o důležité téma, které není například možné vyřešit jinými opatřeními, ale máme možnost jiných nástrojů, například opatření pro dodržování předpisů, máte zde možnost segmentace a tak dále, ale jde o balíček opatření. To znamená, sankce, sankce potřebujeme, je zapotřebí je harmonizovat. Ty, ta předcházející opatření nejsou dostačující. Dále otázka oblasti působnosti a další texty, například směrnice na ochranu finančních zájmů EU. My už se spolupracujeme s kolegy, například tady mají na starosti justici a 16. listopadu jsme se sešli také s kolegy z OLAFu. Ti potvrdili, že zde panuje eh, komplementarita a ty dva texty se nepřekrývají. Eh, podle směrnice PIV, eh, která chrání finanční zájmy EU, tak víme, že tam to nepostupuje kupředu tak, jak by mělo. A my neřešíme pouze podvod na finančních zájmech EU, máme trochu jiný rozsah působnosti, řešíme jiné případy porušení předpisů. Jestliže máme dosáhnout, eh, nebo když chcete dosáhnout zjednodušení, tak eh, lžete například celním orgánům. Takže byť nejste například, příklad, byť není, nejde o důvěryhodný subjekt, tak vystupuje jako subjekt, který je důvěryhodný a celní orgán mu důvěřoval. Takže máme určitá kritéria, například tu prahovou hodnotu 10 000 eur a um, podle toho se rozlišuje, zda to spadá pod směrnici PIV nebo pod tento předpis. Ehm, myslíme si, že oblast působnosti je poměrně jasný. Diskutovali jsme to s členskými státy, diskutovali jsme to také na radě i na té konferenci, kterou jsem zmínila. Dále někdo eh, z vás také říkal, že je důležité harmonizovat cla. Ale eh, celní zprávu nemůžete eh, harmonizovat, pokud nebudete mluvit stejným jazykem. Například členský stát A nepovažuje určitý postup, určité jednání za porušení předpisu. Naproti tomu stejné jednání daného ekonomického subjektu ve státě B je trestné a může být uvaleno eh, odnětí svobody, tak pak eh, nehovoříte stejným jazykem. Takže pokud stejné jednání nepovažujete za porušení předpisu, tak není možná eh, spolupráce v rámci celní zprávy, není možná harmonizace. A nemůžete mít ani jednotné kontroly, protože jde o otázku konceptu. Pokud Například eh, daný subjekt ne, eh, se nedrží daného itineráře a v jednom členském státě je to považováno za porušení a v jiném ne, v jiném členském státě je eh, daný subjekt uvězněn, tak ten rozdíl představuje problém. Jsme ve 21. století a musíme postupovat jednotně, musíme mít jednotnou dohodu o tom, co je trestné, jakým způsobem, způsobem bychom to měli penalizovat, jaké bychom měli mít sankce. Z mé strany je to zatím vše a zodpovím další otázky, pokud budete nějaké mít. Vám předsedal slovo panu zpravodaji. Děkuji. Mám poznamenány všechny vaše připomínky. Myslím, že se všichni dohodneme na tom, že existuje veliká disparita týkající se kontrol, týkající se lhůt a týkající se sazeb, že si myslím, že je potřeba pracovat na koherentnosti, na pragmatice posilovat takto naše obrané obchodní nástroje, což si myslím, že je zcela zásadní věc v tuto chvíli, mají-li přežít naše evropské podniky ve své většině. Takže v každém případě vám děkuji všem za vaše příspěvky a budeme na tom dále pracovat. Také děkuji. Richtentwurf. Děkuji. Dann die Deadline für Amendments den 18. Budeme mít rozpravu 15.3. a potom v dubnu 21. budeme hlasovat. Bod 11 si vezmeme po hlasování. Teď přecházíme rovnou k bodu 12, to je tedy hlasování. Hlasujeme o pouze jedné zprávě. Tady jde o dohodu mezi EU a Tuniskem. Doufám, že máte všichni hlasovací karty. Zkusíme si to na zkoušku. Hlasuji na zkoušku, zahajuji hlasování. Und die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben Končím hlasování. Máme 38 členů, kteří jsou přítomni. Můžeme tedy začít. Nejprve zde máme kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 32, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, překontrolujeme si to. 32 elektronicky, prosím. Končím hlasování. To není možné, říká pan předseda. Dobrá. Vážení kolegové, vážené kolegyně, prosím vás, zvedejte dobře ty ruce. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 37, kdo je pro? Ne, ten odpadá, takže 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnutno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní číslo 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 je pro, proti, zdrželi se, překontrolujeme si to elektronicky, je to tedy číslo 66. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 70, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 76. Druhá část. Nejprve, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtvrtá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81, kdo je pro? proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, 81 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zase si to překontrolujeme elektronicky, prosím, 83. Končím hlasování, zamítnuto. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 87, kdo je pro? Tak správně 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Překontrolujeme si to. 87 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Číslo 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnutno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 98 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi... Ček, tu druhou část si překontrolujeme. 98. druhá část zahají elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme opět elektronicky číslo 105. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 106. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, číslo 100. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123,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 přijato. 127, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 129, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 129 elektronicky, prosím. Končím hlasování zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se. To, myslím, bylo zamítnuto, ale překontrolujeme to 134 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. K tomu e, jako doplnění 140, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. nyní číslo 142 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 145, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 146, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 147, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 148, kdo je pro. Překontrolujeme si 147 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pak máme tři identické pozměňovací návrhy 149, 150, 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Myslím, že zamítnuto, ale překontrolujeme si to. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování zamítnuto. Nyní kompromis 24. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. 50 dafür. Pozměňovací návrh eh, 185 mm, proti, pro, mm, drže se přijato. Eh, kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 163, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 164 pro, proti, zdrželi se. Ověříme si výsledek pozměňovacího návrhu 164. Zahajuji hlasování ke 164. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, pozměňovací návrh kde pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, Pardon, ten odpadá. Dostáváme se tedy ke kompromisu číslo 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si výsledek pozměňovacího návrhu 15. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončuji. Byl přijat. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvacítka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Teď 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5 pro. Proti zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. Tímto se dostáváme k závěrečnému hlasování o celé zprávě, hlasujeme elektronicky a já tímto hlasování zahajuji. Hlasování ukončeno. 29 pro, takže blahopřejeme paní zpravodajce. Eh, paní navrhovatelko, máte slovo. No, je voudrais juste, eh, merci, monsieur président, je voudrais... Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla mnohokrát poděkovat těm, kteří pracovali v různých skupinách na této zprávě o Tonisku z celého svého srdce, protože si myslím, že se nám podařilo dosáhnout koherentnosti textu a to mě připadne důležité. Je to dohoda, která by měla zachovat evropské zájmy samozřejmě, ale zároveň chceme, aby byla skutečně užitečná i pro Tunisko a pro všechny Tunisany. A doufám, že to je poselství, kterou uslyší i na, druhé, na druhém břehu moře. Děkuji. Také děkuji. Tímto jsme uzavřeli bod číslo 12, vrátíme se zpět k bodu 11. Ten se zabývá činností Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A já tímto rovnou dávám slovo eh, paní eh, navrhovatelce. Ještě poznámka. Pokud chcete teď opustit sál, tak eh, prosím učiníte tak v tichosti. Jul. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za Agnes se omlouvám, že tady dnes nemůže být. Požádala mne, abych představila její názor na tuto zprávu, na stanovisko. V podstatě má pět bodů, které budu muset dovysvětlit. Za prvé, budeme žádat o vyhodnocení dopadu před každou obchodní dohodou na základě výsledku aktivního přístupu komise a členských států ke, státům, ke sektorům, kde je možné, že přijdou o pracovní místa. Chceme, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace byl maximálně využíván, v tuto chvíli není, takže bychom rádi, aby Evropská komise a členské státy aktivně spolupracovaly a zapojili do toho sociální partnery. Dobré vyhodnocení dopadu zajistí, že bude možné předjímat určité ztráty pracovních míst vyplývající z naší obchodní politiky. Za další chceme posílit směrnici o informování tak, aby Eh, bylo možné s kapitálem na jaksi stejné úrovni pro odbory diskutovat. tak aby firmy byly schopny lépe znát svou budoucnost a následně vzali odpovědnost za příslušnou restrukturalizaci či uzavírání provozu. Zástupci zaměstnavatelů by měli být schopni vyjednávat jako rovnocení partneři, a měli by mít stejné informace jako zaměstnavatele za tímto účelem. Za třetí, chceme se zabývat možností přímých pladeb sektory, které vydělají na určitých obchodních dohodách do fondu pro přizpůsobení se globalizaci jako kompenzace pro ty, kteří na tom ztratí tak aby volný obchod a spravedlivý obchod byl výhodný pro všechny bez toho, aniž by se to muselo financovat z veřejných prostředků. Jinými slovy tedy by se takto spravedlivě rozdělovaly výnosy a ztráty z mezinárodního obchodu. Některé sektory na tom vydělají, jiné ne a měli bychom najít způsob, jak kompenzovat ty, kteří na tom prodělají tím, že vyžádáme trochu více od těch, kteří na tom vydělají. V tuto chvíli je otázka, jestli to budou přímo další platby do Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci anebo do příslušných národních fondů. Rádi bychom slyšeli reakce jiných politických skupin na tento klíčový bod, protože, jak Agnes říká, toto bude pravděpodobně ten nejrevolučnější bod stanoviska. Za čtvrté, chceme zdůraznit, že pouze ty země, které dodržují pět kritérií Evropské komise, by měly dostat status tržní ekonomiky. Volný obchod by měl vycházet ze spravedlivé hospodářské soutěže a mrhali bychom prostředky z těchto fondů, pakliže bychom financovali ztráty pracovních míst, kterým se dalo předejít. A za poslední, chceme, aby došlo ke znovu otevření modernizace obchodních nástrojů, zase bychom měli vycházet z ze spravedlivé hospodářské soutěže a navíc je potřeba zajistit, abychom měli k dispozici veškeré potřebné nástroje tak aby rovná hospodářská soutěž mohla fungovat. Tolik tedy pět klíčových bodů Agnes, které zmiňuje v tomto stanovisku. Bude se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji z jiných skupin a doufáme, že se nám podaří vypracovat dobré stanovisko a takto přispět k práci výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Děkuji a paní Safi za PP. E Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci od samého začátku v roce 2007 se posunul a snažil se přizpůsobit struktuře mezinárodního obchodu. <coughs> Nové sektory byly zahrnuty eh, do jeho eh, rozsahu působnosti a kromě toho jsme také brali v úvahu záruku pro mladé a doplnili v tomto smyslu. Mezinárodní obchod má přímý dopad na evropskou ekonomiku a organizace vnitřního trhu i našich podniků. A v tomto smyslu je potřeba se dále zabývat tím, aby Evropská komise předvídala potenciální dopady vyjednávaných dohod o volném obchodu. A proto je potřeba, aby žádala celní kontingenty a a e, záchranné doložky pro ty nejcitlivější odvětví. A také potřeba se postarat o to, aby malé a střední podniky byly opravdu mezi našimi obchodními, defenzivními zájmy a tak, aby mohli maximálně využít fondu pro přizpůsobení globalizaci. Je potřeba postupovat ambiciozně a ofenzivně v obchodní politice a předpokládat veškeré a předvídat veškeré problémy naší ekonomiky, tak abychom zajistili její konkurenceschopnost a brali také v úvahu případné sociální dopady budoucích dohod. Chci také připomenout, že je potřeba zajistit lepší koherentnost obchodní politiky s evropskými politikami, eh, které se týkají fondu pro přizpůsobení se globalizaci, tak aby všechny směřovaly ke stejnému cíli. Jsem velice ráda, že s paní předkladatelkou a se stínovými zpravodaji mohou spolupracovat a přispět tak za naší skupinu, co se týče obchodních vztahů a eh, tohoto fondu. Děkuji. Děkuji. ECR pan Stavaty tady není, takže Alde, paní Desernic, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to určitě pozitivní nástroj Evropské unie, je potřeba jej zachovat. Mám jenom pár připomínek. Je potřeba zachovat tento nástroj, ale zároveň je potřeba, aby politika byla koherentnější s politikou průmyslovou. Za prvé otázka eh, toho, jestli Čína je tržní ekonomikou nebo ne. Já myslím, že Evropská komise by jasně měla říci, že Čína nesplňuje kritéria, ale je to zase složité. Eh, když Čína získá tento status, tak bychom měli navýšit Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. A pan Spravr říkal, že potřeba pracovat na posílení defenzivních nástrojů evropské obchodní politiky, to je velice důležité. Není totiž žádný důvod pro to, aby Evropská unie neměla stejně kvalitní defenzivní nástroje jako Spojené státy. To by nebylo normální. Musíme mít stejné defenzivní nástroje jako ostatní velké celky obchodní na světě. A za třetí, musíme pracovat na společné průmyslové strategii. Tu potřebujeme, potřebujeme mít vizi rozvoje svého průmyslu pro nadcházející roky. Tolik tedy moje připomínky. A jenom chci ještě jednou říct, jak je pro nás tento nástroj důležitý. Děkuji. Dann ist Herr Ferron dran. Oui. Pan Ferron. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má ve svém jméně globalizaci a je to v podstatě bezúzdá globalizace, která má negativní dopad na evropské podniky a platy. A tyto dohody působí velké škody, větší než výhody. Je to jako osoba, která odmítá svou střechu na domě opravit, čekajíc na co největší subvence a mezi tím dům spadne. Maria. Děkuji. Já si myslím, že tento Evropský fond je velmi dobrým nástrojem, který umožňuje zajistit restrukturalizaci pracovat s sociálními partnery a zajistit rekvalifikaci pracujících. Je to nástroj, který je potřeba obhajovat, protože je solidární na úrovni EU. Restrukturalizace je potřebná, vidíme to každý den v Evropě. Je pravda, že fond můžeme co se jeho fungování kritizovat a co se týče dotací, máme 150 milionů euro za rok ty nejsou úplně vyčerpány, protože administrativně je velice těžké podat žádost do tohoto fondu. Znáte kritéria, musíte mít minimálně 500 eh, propuštěných lidí na základě finanční krize anebo nějaké mezinárodní hospodářské krize, takže ta kritéria se těžko naplňují. A když už ty peníze z fondu přijdou, tak může být třeba příliš pozdě na danou restrukturalizaci, takže je potřeba se znova podívat na fungování tohoto fondu. A i když fond není úplně naplňován, tak je potřeba, aby byl zefektivněn. Na druhou stranu, když se podíváme na dokument paní Malstrom, který se jmenuje Obchod pro všechny, tak v tomto dokumentu vidíme na straně 19, že je potřeba kompenzovat negativní dopady liberalizace to je hezké, že tedy přijímáme, že máme negativní dopady liberalizace, to je pěkné, protože velmi často, když klademe otázky Evropské komisi, tak máme tendenci eh, v podstatě zastírat tyto negativní dopady. Takže osoba, která psala tento dokument, máme díky, že alespoň jednou uznávají, že tomu tak je, že existují takovéto negativní dopady. Ale když říkáme, že je schopné, že je možné kompenzovat z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace tyto negativní dopady, tak buď to říkáme, že je potřeba zásadním způsobem navýšit tento fond, když se třeba podíváme na status tržní ekonomiky, tak je pravda, že tam máme různá hodnocení. A hovoří se třeba o 250 tisících ztracených pracovních místech, pouze, tedy jak říkala paní Malstrom, a 3,5 miliony pracovních míst, o kterých hovoří dokonce některé sektory. Pokud ty 3 miliony eh, jsou podceněné a může to být ještě více, a pokud budeme počítat s 500 eh, eury pro rekvalifikace pracujících na měsíc, tak budeme potřebovat miliardu a půl na rok. A máme tam 150 milionů. Takže je prostě potřeba říci, jak říkáme, ten fond bude pomáhat s restrukturalizaci a teď v podstatě, když se vyjednává o naplňování tohoto fondu a nedáme tam dost peněz, tak to je prostě podle mě populismus non plus ultra, který nám absolutně nevyhovuje. To je první věc. Za druhé, myslím si, že je potřeba se zamyslet nad systémem, který by nebyl pouze paliativní který by se snažil jenom uhasit nějaké požáry. Je potřeba najít systém, který bude určité věci předjímat. Vyjednáváme dohody, přijmeme, že u některých z nich v určitých regionech a sektorech a určitých kvalifikací budou negativní dopady a snad tedy potom budeme moci investovat z fondu do těchto regionů, do těchto kvalifikací a do toho odvětví předem. Tedy když vyjednáváme už ten nástroj, bude možné identifikovat sektory, které na to doplatí, třeba zemědělství. Existuje nějaký způsob, jak rekvalifikovat nebo restrukturalizovat v určitých sektorech? Ano. Investujeme do toho teď, ne za deset let, až ti zemědělci přijdou o všechno, kdy už nebude možné diversifikovat. Prostě dnes je potřeba jim pomoci. A je potřeba eh, se zamyslet nad tím, jestli chceme tuto diskusi teď pokud ano, tak na tom začněme pracovat. Pokud budeme pracovat se 150 miliony u paliativního nástroje, tak si myslím, že to není potřeba provazovat na a, ty a, dohody, o kterých dnes hovoříme, protože takovýto nástroj potom moc k ničemu nebude. Děkuji, Janek má slovo. Děkuji. Já se chci připojit k, radia, k radikálnímu vyjádření Mariany. Je tady opravdu velká liceměrnost v naší obchodní strategii do určité míry v některých oblastech. Protože tento fond je veřejným mechanismem, který má pomoci s přechodem, s transformací a určitě jedním z nástrojů k tomu je. Ale ve sdělení Evropské komise to máme popsáno způsobem, teď už přesně si nespomínám, jak se tam tomu říkalo, my jsme měli pocit, že je to privatizace příjmů a, a socializace ztrát. Tak to touto fondu funguje. Nezamýšlíme se nad tím, kdo vydělá a kdo prodělá. Jenom v podstatě uděláme nějaké rozhodnutí a když se nám nevyvede, tak to zaplatí daňový poplatník. Existuje určité pojítko mezi těmito dohodami o volném obchodě a o globalizaci a, a tímto fondem. Ten fond je určitě užitečný, ale nedostatečný. Když jsme hovořili o zemědělství, tak já mám pocit, že to je také otázka, která je citlivá i na takovýto Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace. Uvidíme. Evropská unie už v podstatě desetiletí financuje miliardami agroalimentární odvětví, které bude vyvážet do Číny, do Ruska a jinam. Je to financováno z veřejných zdrojů, tak aby mohlo, mohli konkurovat Brazílii. Mně připadne, že to je opravdu bláznivé, tento systém. Teď škrtáme ekologické normy seškrtáváme příspěvky do sociálního zabezpečení, tak aby ten systém byl schopen konkurovat low costu v potravinářském průmyslu. To je prostě bláznivé a zase za to zaplatí veřejná pokladna. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je potřeba eh, se znova podívat na to z pohledu selského rozumu a nemyslet si jenom, že tady tento Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci prostě vyřeší všechny neočekávané negativní dopady dohod o volném obchodu. Děkuji, Ima. Gracias, presidente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, co říkala Maria. To, co právě zaznělo. Ale chtěla bych doplnit ještě dvě věci, které jsou podle mě eh, důležité. Potřebujeme zlepšit EFG tak, aby fungoval, tak, aby také byl použitelný pro budoucí problémy. Budou vždy existovat odvětví, která budou mít problémy například s ohledem na eh, dohody o volném obchodu, minimálně ve krátkodobém horizontu. Ale Eh, je třeba se podívat také, co už je mimo rámec EFG. A podle mě bylo velmi zajímavé, kdyby komise předložila studii k ustanovením, která nejsou splňována. A s ohledem na tuto skutečnost bych chtěla zdůraznit význam malých a středních podniků, protože oni potřebují mít přístup ke zdrojům, k finančním prostředkům. A tady máte určitá omezení, která vyplývají z velikosti podniku. A to má dopad na pracovní místa. Podíváte-li se na velikost podniku, tak mnohé malé a střední podniky jsou zasaženy někdy mnohem více různými politikami, které souvisí s liberalizací obchodu. Takže potřebujeme více prostředků, eh, dívat se na věci spíše upstream a podpořit více malé a střední podniky. Eh, Pan předseda eh, nyní má slovo zástupce komise, eh, generální ředitelství EMPL. Pokud si přejete se vyjádřit, děkuji za slovo. Já se omlouvám, sedím trochu jinde. Ehm, bohužel nemám moc, co bych doplnila k této diskuzi, protože Většina připomínek se týkala spíše obchodní politiky než samotného EFG. Takže z hlediska vyhodnocení, o kterém se dnes diskutuje, tak um, k tomu nemám moc, co bych doplnila. Ale poznamenala jsem si to, že byste si přáli, abychom se znovu podívali na to, zda EFG bychom nemohli využít jako nástroj pro kompenzaci eh, oproti obchodním dohodám. A dosavadní filozofie byla taková, že jsme pomáhali mm, těm zaměstnancům, kteří přišli o práci, to znamená zaměřovali jsme se na osoby, které přišli o práci, nikoliv na podniky, nikoliv na odvětví, ale na osoby. Zazněla kritika k hodnocení, že ty postupy jsou příliš dlouhé, ale to jsme vyřešili novým nařízením, podle kterého pracujeme teď. Tam se výrazně zkrátily časové lhůty, platí to také pro lhůty pro parlament. A proto finanční prostředky se do členských států dostávají mnohem rychleji. A také členské státy spolufinancují ve výši 40 Opatření tedy možné již spustit. A prostředky jsou eh, způsobily ještě předtím, než je žádost eh, Eh, doručena komisi. A komise potom jednou platbou eh, uhradí eh, fondu a tím pádem se většina toho implementačního období předfinancuje. Je zajímavá myšlenka, která spočívala v tom, že ty sektory, které vydělávají na nějaké dohodě, by měly platit a kompenzovat to tak těm odvětvím, která naopak tratí na nějaké dohodě ale je zapotřebí se zamyslet nad tím, jak by to fungovalo v praxi. Určitě se tím budeme zabývat v následujících měsících. Zamyslíme se nad tím. Eh, děkuji za vaši diskuzi. Díky tomu máme větší vhled do eh, obchodních argumentů, eh, které souvisí s diskuzí o fondu EFG. Víte, že u každé žádosti o podporu z fondu EFG se obracíme na všechny relevantní Eh, generální ředitele a obchodní a generální ředitelství pro obchod eh, je často konzultováno. Vedle sebe mám právě kolegyni z generální ředitelství pro obchod. Takže opravdu velmi pozorně nasloucháme tomu, co nám generální ředitelství pro obchod říká. Pokud máte nějaké další otázky, ráda na ně odpovím. Pan předseda Jude, chcete něco doplnit? Ne? Dobře, následovat bude eh, stanovisko na zasedání 14. a 15. března a 22. března budeme mít hůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a 21. dubna by mělo proběhnout hlasování ke stanovisku. Teď se dostáváme k bodu číslo 13. Měli bychom diskutovat o naší obchodní strategii. Jak všichni víte, tak komise eh, v říjnu loňského roku předložila a představila novou obchodní strategii. A teď jde o to, abychom k tomu vypracovali stanovisko za Evropský parlament. Máme k dispozici pracovní dokument a já tímto dávám úvodem slovo paní zpravodajce. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegy, milé kolegyně, milí kolegové, EU eh, e má odpovědnost, eh, protože jsme první velmocí, jakožto obchodní velmocí, a já jsem zpravodajkou k obchodní strategii EU a mm, cítím tedy velkou odpovědnost. Eh, já se teď dostávám ke této zprávě, nicméně teď vám zatím předkládám pracovní dokument. Já jsem se rozhodla, že ehm, jsem chtěla mít určitou obecnou metodiku a proto nejdříve se budu zabývat tím pracovním dokumentem, vyjasním vám některé základní principy. Co se týče toho globálního řetězce hodno, tak si myslím, že komise se musí zabývat dvěma hlavními prvky. Musí zajistit, aby tyto řetězce hájily sociální a normativní model v Evropě a na druhé straně musí zvýšit zaměstnanost a hospodářský růst. Jakékoliv modernizace obchodní politiky musí být doprovázena dalšími politikami, jako je vzdělání, výzkum, rozvoj a tak dále, což jsou politiky, které úzce souvisí s vytvořením ekonomiky, která bude schopná fungovat ve světě, využívat příležitosti mezi mezinárodního obchodu, ale bez toho, aniž bychom utrpěli nějaké negativní dopady. Pak další věc je, že nikdo nemůže být nechán stranou a proto ve svém dokumentu e, trvám na e, provádění, na využívání fondu EFG a tak dále, protože se s tím sníží negativní dopad a naopak zvýšíme e, příležitosti obchodu. Jak často opakujeme, tak obchod představuje příležitost pro naše podniky a pro naše občany a my bychom měli zajistit, aby se tak stalo a bylo v budoucnosti. Pak potřebujeme nástroj na eh, ochranu obchodu, tak abychom chránili náš trh před eh, nekalou konkurencí a abychom také eh, podpořili vazbu mezi obchodní politikou a mezi průmyslovou politikou. Vhodná obchodní strategie musí se zaměřit také na otázku práv a udržitelného rozvoje. EU musí v první řadě podporovat udržitelný rozvoj a to i s ohledem na svou obchodní politiku. Kromě toho, že tady máme otázku lidských práv, tak tady máme také otázku transparentnosti, to vidíme například v TTIPu a díky tomu se dostáváme k větší transparentnosti také u jiných dohod, například TISA, ale také dalších obchodních dohod. Měli bychom také lépe respektovat naši, kontro, naši náš úkol kontroly a demokratického zásahu zástupce a parlamentní eh, subjekt by měl být neustále konzultován. Ve svém dokumentu kromě toho hovořím o eh, statutu VTO a eh, požaduji reformu, protože vícestraná metoda má vždy přednost před bilaterální, bilaterální formou dohod, které bohužel se stávají formou. Všechny dohody by měly být ve prospěch občanů, tak aby také pomáhali malým a středním podnikům. A proto je zapotřebí provádět také eh, hodnocení uprostřed období a také ex eh, ante. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že je také důležité dbát na celní politiku, ta má význam pro obchodní politiku, protože brání padělkům a také potřebujeme společnou eh, obchodní politiku. Takže tolik z mé strany eh, hlavní body, ale samozřejmě se ráda vyslechnu vaše vyjádření a veškeré připomínky si eh, pečlivě poznamenám. A chtěla bych všechny ujistit o tom, že jsem eh, připravená se všemi spolupracovat při práci na tomto tématu. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, ich möchte jetzt die Schatten... Já bych teď dělal prostor stínovým zpravodajům, říká pan předseda, a dalším, kteří mají zájem o slovo. A prosím všechny o stručnost a o to, abyste hovořili k věci. Eh, protože máme nabitý program, eh, budeme mít ještě další možnost rozpravy, teď jde o první rozpravu, eh, takže teď probíráme zatím pouze pracovní dokument. To znamená, že nemusíte přednést úplně vše, co máte na srdci. Ještě jednou prosím tedy o stručnost, o věcnost. Už tady máme osm zájemců o Pane Kaspare. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na to, co jste právě navrhnul, takže budu stručný. Chtěl bych stručně navázat ten pracovní dokument. Opravdu vítám to, co předložila paní zpravodajka. Nicméně bych byl vděčný, kdybychom v, tom, v té navazující zprávě se mohli intenzivně zabývat tím, co říkala paní zpravodajka na konci, a sice to obchodní politikou a tím, že to je šance pro pracovní místa a pro růst, to bychom měli dále rozvinout a měli bychom tím ukázat, že jakožto Evropský parlament eh, nechceme nechat eh, globalizaci jít jenom stranou, nebo ale chceme ji také sami utvářet. A proto je důležité, aby eh, komise jednak podporovala nás v mezinárodních dohodách. Janik, globalizace znamená, že někdy uzavíráme dohody a bez toho, že bychom tak činili, bez toho, že bychom byli aktivní, tak nemůžeme globalizaci utvářet. Takže na jedné straně jde o to, abychom nejenom začínali, Eh, nějaká ujednání, ale abychom také dovedli k závěru, abychom dokončili, uzavírali dohody. A děkuji tedy také komisi za uh, jejich angažovanost, ale máme spoustu jednání, která probíhají už léta a nedostali jsme se k závěru. A pak také máme uh, země, se kterými zatím dohodami nemáme. Máme například uh, tady Nový Zéland, Tajvan, Austrálii. to jsou věci, které bychom mohli řešit. Za třetí, byl bych děšný za to, kdybychom společně s ostatními institucemi se pokusili konečně odstranit blokádu v oblasti Eh, o legislativy obchodní politiky. Eh, v posledním období jsme se sice, eh, jsme sice byli úspěšní u některých témat, ale některá důležitá témata zůstala zablokována. Například jsme viděli, co se dělo v prosinci v tom sporu s Číněny. A myslím si, že všechny instituce by měly pracovat na to, abychom se u této legislativy obchodní politiky dostali více ku, předy, ku předu. Ale výslovně bych chtěl také pochválit komisi, protože u dvou témat už předložila dva dobré kompromisy a myslím si, že to je dobrý krok a uvidíme, jak se, na to, jak se k tomu postaví rada. Doufujeme, že dobře. Děkuji za slovo. Tak to bylo velmi příkladné, velmi k věci a e, krátké. Ima? Eh, Děkuji mnohokrát. Hovořím za Davida Martina, stínového zpravodaje SAD, který dnes bohužel nemohl přijít. Reakce Evropského parlamentu na obchodní politiku, respektive na návrh Evropské komise v tomto smyslu, je opravdu jedinečnou příležitostí nasměrovat obchodní politiku Evropské unie na čtyři roky do budoucnosti. A tato zpráva by měla odrážet hodnoty, a zásady, které bychom my rádi viděli v obchodní politice Evropské unie, která nám leží na srdci, protože může mít dopad na lidi a jejich životy. Je to opravdu příležitost a privilegium Evropského parlamentu, protože my jsme zástupci občanů. Máme pocit, že ta zpráva je dobrým základem pro další práci a za to děkuji. Jménem stínového zpravodaje ale chci zmínit několik věcí, které jsou pro nás důležité. Za prvé, důležitost VTO. Od samého začátku textu této zprávy je potřeba říci, že jsme zavázáni držet se vícestraného řízení ekonomiky. Na poslední konferenci v Nairobi jsme dosáhli určitých výsledků, z nich je vidět, že i když pokrok bude postupný, bude reálný a na to je potřeba se zaměřit. Vícestrannost je totiž hlavním nástrojem, který nám umožňuje řádně regulovat globalizaci v širším slova smyslu. Takže bychom rádi poděkovali zpravodajům. Chceme také zdůraznit hodnotu globálních dodavatelských řetězců. Evropská unie do nich musí být plně integrována, tak abychom zajistili konkurenceschopnost, to je sice pravda, ale na druhou stranu je také potřeba eh, posílit svou zodpovědnost a řádně všechno prověřovat. Další věc v návaznosti na dohody o volném obchodě. Jsou dobré, my je podepisujeme, ale pokud je nebude doprovázet hodnocení a monitorování, tak to bude špatně. Je potřeba, aby závazky, které jsou v nich učiněny, následně byly dodržovány. A z toho pohledu je potřeba se soustředit třeba na národní skupiny pro hodnocení, jako jeden z nástrojů. Je potřeba zajistit, aby tyto nástroje skutečně fungovaly jako efektivní nástroj pro sociální práva, práva pracujících a ekologická práva. Transparentnost a inovace jsou důležité a budou důležité i po podpisu všech těchto dohod. A za třetí, máme pocit za to, že je potřeba zajistit, že, že je potřeba zajistit, aby naše obchodní politika byla v souladu s ostatními politikami, především agendou evropského rozvoje. Na tom je potřeba dále ještě pracovat. Naše skupina by na tuto potřebu pokroku chtěla upozornit. Také v souvislosti s výjimkami u dohody TRIPS, tak aby méně rozvinuté země měly přístup k léčivům a zdravotnickým prostředkům. GPS, GPS+, to je další aspekt – přístup ke generickým léčivům, to také patří mezi priority naší politiky, nebo mělo by. Také doporučení příkladu osvědčené praxe. Tady bychom rádi připomenuli Evropské komisi, že paní komisařka Malstrom řekla, že dočasně nebude uplatňovat žádné obchodní smlouvy, dokud to neschválí Evropský parlament. je potřeba, aby řádně probíhala komunikace mezi různými delegacemi, především v oblasti zahraničních věcí, tak aby se zajistilo, že Evropská unie bude opravdu pracovat pro své hodnoty a jejich rozšířování i mimo EU. A v neposlední řadě nová obchodní strategie Evropské komise musí obsahovat genderovou problematiku, protože v 21. století v podstatě nemůžeme říci, že je přijatelné mít obchodní politiku, eh, která nebude mít pozitivní dopad na polovinu lidstva. Jenom proto, že jsou diskriminovány a že nemají rovné příležitosti. Evropská unie tady musí sehrát vedoucí úlohu. Jinými slovy tedy, stavíme se k tomuto stanovisku pozitivně a budeme se těšit na konečný text, který ještě okomentujeme. Takže děkuji. Děkuji. Opravdu, eh, genderová problematika v tom eh, tradičním přístupu chybí, což je velká mezera vlastně nový premiér Kanady také se vyjádřil k tomu, proč svůj kabinet obsadil napůl ženami i muži a řekl, přece máme, žijeme v roce 2015. Eh, takže ne, eh, to si myslím, že řeci platí eh, tento letopočet i pro obchodní politiku. Já s vámi souhlasím, že neby měli vládnout světu. Já děkuji paní zpravodajce za její návrh um, pracovního dokumentu. Máme málo času, takže opravdu jenom stručně. Hovoříme tady o věcech, které jsou naléhavě nutné, jako jsou to třeba nástroje obrany eh, obchodu. Tady vlastně jde třeba o vztahy s Čínou a podobně. Teď jde o to, co může udělat Čína, abychom pokročili v modernizaci těchto nástrojů pro obranu obchodu. Já si myslím, že řada věcí lze udělat na rovině rady, na úrovni rady. A teď je otázka vlastně, co na základě toho může udělat komise. Například máme nařízení Eh, o boji proti dumpingu EU. To si myslím, že je taky klíčové. Eh, kromě toho bychom měli působit v rámci eh, práva daného VTO. Děkuji paní zpravodajce také, že se zaměřila na otázku malých a středních podniků. To je obrovsky důležité. Právě proto, že v 21. století musíme zajistit, že odstraníme jakékoliv bariéry obchodu a že eh, poskytneme možnosti eh, poskytovatelům, jako jsou třeba malé a střední podniky. A teď jde také o význam elektronického obchodování, o eh, digitální trh. Tady zase jde o to, jak můžeme na pomoci našim malým a středním podnikům na cestě k tomu, do, na digitální trh, aby tam uspěli co se týče regionalizace, inkluze já si myslím, že tady bychom měli určitě eh, zapojit Austrálii a Nový Zéland. Eh, tady bychom měli postupovat ambiciozně, postupit ku předu. Určitě prioritou eh, ukončit dohody, uzavřít dohody, které už jsou rozpracované, ale vždycky musíme zase mít nějakou další vizi. Takže tohle to byly moje návrhy. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní za Alde paní Charancová, prosím. Děkuji. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za tento první návrh. Eh, pokrývá celou škálu oblastí týkajících se obchodu. Já se zaměřím na některé z nich. Já si myslím, že obchod je motorem naší ekonomiky a vytváří pracovní příležitosti a eh, napomáhá růstu. Pozitivní dopady eh, obchodu převažují nad negativními. A to si myslím, že by mělo být hlavní poselství této zprávy a v tuto chvíli mm, se to tam takto neodráží. Zpráva by také měla zdůraznit eh, význam, který přikládá EU eh, multilaterální obchodní agendě a jejím pravidlům. A zároveň, jak už zmínili předřečníci, bychom se měli zaměřit na jasné priority, co se týče bilaterální agendy. Tady vyzývám komisi k tomu, aby se podívala analyticky na to, jak jsme na tom s, eh, se stávajícími vyjednávání a stanovila jasné priority. Také je potřeba podívat se na to, co můžeme udělat přímo na místě na eh, trzích ve třetích zemích co může udělat komise, EU, ale i jednotlivé členské země. Co můžeme udělat proto, abychom mm, usnadnili situaci našim eh, podnikům a abychom jim usnadnili přístup na třetí trhy. Některé věci v té zprávě částečně vůbec nejsou zmíněny. Za prvé je to digitální sektor, který tam není zmíněn a musí tam zmíněn být. Co se týče služeb, to, ty zase musíme v tomto dokumentu ještě více zdůraznit, protože to je zase budoucnost hospodářského růstu v Evropě. V této chvíli se věnujeme zejména diskusemi o vztazích Čínou a těch, eh, hodně hovoříme o těch obraných nástrojích, ale já si myslím, že ten dokument by se měl zaměřit na dlouhodobé eh, otázky. A opravdu tady jde o to, abychom vyslali jasný signál ohledně dlouhodobé strategie Evropské komisy. Také se musím zaměřit na, ten, na, ten, na tu zásadní věc, což je obchod a investice. A proto si myslím, že není potřeba moc hovořit o nějakých podpůrných politikách či průmyslových politikách v tomto dokumentu. Také si myslím, že je potřeba odkazovat více na TTIP. Eh, už jsme přijali některá usnesení, takže tam můžeme použít třeba i odsouhlasené formulace k TTIPu. Eh, každopádně je tam potřeba něco o TTIPu říci více. Eh, jinak děkuji paní zpravodajce za to, že tam hodně poukazuje na malé a střední podniky. Ta část o malých a středních podnicích je dobře sepsaná a odráží také názory mé politické skupiny, takže všeobecně mm, si myslím, že ten dokument můžeme ještě posílit a po, eh, vyslat ještě pozitivnější signál. Děkuji. Nyní Helmut Scholz, prosím. Děkuji. Já musím říci, že eh, tento pracovní dokument eh, ve mně vyvolal velká očekávání. Teď jsem trošku takový rozpolcený. Já si myslím, že jsme zůstali stát na půl cesty Eh, máme vlastně strategii eh, Evropské komise Trade for All, eh, obchod pro všechny. Pokud bychom to měli tady zastupovat v parlamentu, pokud na to chceme nějak ehm, zareagovat, tak musíme postupovat opatrně. A mě tady chybí několik prvků v tom návrhu v pracovního dokumentu. Já si myslím, že potom asi to ještě rozpracujeme, rozvineme navzájem společně tak třeba demografická, demografická situace, jaká bude za 10-20 let. Takže obchodní politika dneška e, se také e, musí uspůsobovat, či začít se uspůsobovat na e, tyto demografické vývoje v jednotlivých částech světa za nějaká desetiletí. Můžeme mít miliardy lidí v Africe a miliony lidí v Evropě, takže tam bude nepoměr co to také má eh, co dělat s novými pracovními příležitostmi, jak eh, uživit rodinu, jak eh, mít kvalitní život. To už dnes by mělo ovlivňovat naši obchodní politiku. Pak máme otázky životního prostředí, environmentální otázky. Teď proběhla konference COP21 v Paříži dosáhli jsme nějakého všeobecného porozumění do, dohody, ale pokud chceme jít do detailů, tak opravdu musíme se zamýšlet nad tím, jak chceme eh, přeměnit hospodářský vývoj, jak v eh, Evropské unii s 28 členskými státy, ale i v eh, třetích zemích, když se podíváme na změny v evropských obchodních tocích. Dnes už vlastně máme úbytky ve srovnání se třetími zeměmi, ale TTIP to ještě změní a potom zase s dalšími eh, významnými regiony se to začne měnit, které se nyní vyvíjejí. Takže eh, jak to udělat, jak přispět obchodní politikou k tomu, aby mm, eh, vlastně naše hospodářství i nadále přetrvalo v zájmu pracujících. A vlastně zásadní otázka k této obchodní strategii se tam vlastně musí ještě více takhle se zprávě rozpracovat. Jsou tam věci, které tam zmíněny jsou, ale já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, zda ta architektura jako taková toho pracovního dokumentu odpovídá eh, těm závěrům, tak aby parlament jasně řekl, jak se staví k pozici komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Je to zajímavé, že Daniel Gaspary si myslí, že je možné regulovat globalizaci prostřednictvím obchodních dohod, které budou deregulovat aktéry. Mně to prostě připadne, že to je uh, oxymoron. Podívejme se třeba Například v jednání Ignáci Bercera včera. Říkal, že je potřeba, aby podniky byly schopny atakovat stát prostřednictvím transatlantické dohody, ale říkal, že to zároveň bude poměrně složité tam mít nějakou závaznou kapitolu k trvale udržitelnému rozvoji. Je toto součástí regulace globalizace? Nebo deregulace globalizace? Co se týče minerálů z konfliktních zón, Pokud dopředu nechceme umožnit závaznou due diligence, tak je to regulace nebo deregulace? Rana placa, proč se to posouvá tak pomalu kupředu? Já chci hovořit pochopitelně o globálním dodavatelském řetězci, ale jaké to bude mít důsledky praktické? Já si myslím, že globální dodavatelský řetězec je určitě zajímavá problematika, možná trošku příliš módní, ale v každém případě je to reálný aspekt globalizace. Ale jak na slyšení říkal pan Cepě, nevede integrace globálních dodavatelských řetězců k tomu, že nás vlastně nutí znovu se zamyslet nad multilateralismem a bilateralismem? Já si myslím, že ano. A to tež platí i pro pravidla mezinárodního obchodu. Nenutí nás to k tomu, abychom zase diskutovali, které normy jsou důležitější a významnější, jestli ty ekonomické, ekologické nebo sociální. Včera jsme tady hovořili s náměstkyní ředitele MOP, která říkala, že prostě občas volný obchod taky vede k sociálním negativním dopadům a že to nemůžeme ignorovat. A tak si říkám, jestli opravdu můžeme takto oddělit eh, globalizaci a koncentraci bohatství od hospodářského systému, ve kterém fungujeme? Já si myslím, že na to bychom také neměli zapomínat. A to jsou věci, které bych rád viděl ve zprávě. Například dneska Evropská komise má povinnost provádět hodnocení. To je super, ale víme, že v podstatě globálně máme dva typy modelů hodnocení dopadu dohod o volném obchodě. Viděli jsme to třeba u té typu Ty jsou legitimní z pohledu ekonomů a nevedou ke stejným výsledkům. Takže když hovoříme o povinnosti hodnocení dopadů, nemohli bychom chtít po Evropské komisi, aby vyhodnotila podle těchto dvou existujících modelů tyto dohody o volném obchodě? Prediktivní modely, to by bylo ještě něco úplně nového a jiného. Ale máme přece jenom dva modely, které můžou vést k informacím. A měly by být oba využity. A tím už se dostáváme k těm defenzivním obchodním nástrojům. Já si myslím, že v tomto parlamentu, alespoň tedy doufám, máme, co se obsahu týče konsensus, Obchodní politika nemůže být považována za něco automaticky dobrého a e, za něco, proti čemu se prostě nebudeme muset bránit vůči zbytku světa. To si myslím, že by prostě bylo buď to naivní, anebo naopak by to byl jasný pokus o podkopání určitých evropských regulací. Eh, děkuji mnohokrát. Já tady ještě chci poukázat na jeden aspekt té nové vyjednávací strategie, eh, který musíme trošku rozpracovat. To je velmi zajímavá věc, že komise říká, že se chce zaměřit na hodnoty. Teď eh, pokud to takhle chceme rozpracovat, dostaneme se k řadě otázek, které v té zprávě také eh, se jim musíme více věnovat, ačkoliv se tam třeba trošku objevují. Určitě je dobré mít eh, tedy eh, obchod založený na hodnotách a musíme tam mít ale rozsáhlou kapitolu o udržitelnosti. Co to ovšem znamená, jak se to liší od běžných obchodních praktik? Například taková kapitola v USA by vypadala zásadně jinak než kapitola o udržitelnosti s africkými státy. Pak máme otázku, jak to prosadit zajdeme až tak daleko, že bychom měli obchodní sankce, nebo zase budeme více eh, trvat na té právě soudržnosti politiky. Tady jsou věci, které opravdu musíme ještě zvážit a přál bych si, kdyby se to v té zprávě objevilo. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že když tyhle, tuhle tu obchodní kapitolu máme, nejprve máme nějaký papír. A jak to vlastně prosadíme, aby se z toho stal proces? Jak, ustanovi, jak ustanovit monitorovací proces? Jak zajistit, že ob, mm, občanská společnost se potom bude podílet na tom monitorování a jaké kompetence takovéto skupiny vůbec mají? Co se stane, pokud, dojde k, eh, pokud se objeví eh, nějaké nesrovnalosti? A další otázka, máme nějaké porodní skupiny a jak ty vůbec budou třeba eh, financovány, jak se budou scházet. Můžeme mít krásnou kapitolu o udržitelnosti, pak zjistíme ale, že ta občanská společnost se bude scházet jednou za čtyři roky a podobně. Eh, takže ten rozpor jsme vlastně ještě důkladně úplně nerozpracovali, možná se to tam trošku dostalo u paní zpravodajky. To je otázka, že my se doznáváme k multilateralismu, ale co to vlastně je? Jak eh, se vyrovnáme s rozporem, že chceme eh, multilateralismus, ale vesele uzavíráme bilaterální dohody? Eh, a jak se to potom projeví zase na tom obchodě založeném na hodnotě? Je takový multilateralismus v široce pojatý vůbec myslitelný? Eh, protože když to potom vlastně si eh, rozdělíme na jednotlivé položky obchodní politiky. Já si myslím, že tyhle ty otázky jsou v podstatě eh, ještě nedořešené a přesto bychom je měli klást stále více. To vlastně se vrací i k tomu, co říkal Helmut Scholz. Jak se vypořádáme s dynamickými změnami světového hospodářství a vlastně i demografického vývoje? demografickým vývojem. Co, co s tím? Jak se to potom projeví do obchodní politiky? Emanuel, prosím. Emanuel Morel. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Jednou z výhod tohoto textu je, že se vyhýbá naivnímu přístupu. Evropská komise a někteří kolegové říkají, že ze samé podstaty věci volný obchod je pozitivní a nemohli bychom, a vůbec není potřeba se zamýšlet nad případně katastrofickými dopady na pracující a sociální práva. Takže z tohoto pohledu je ten dokument zajímavý. Kolegové z EPP říkali, že je potřeba uzavírat tyto dohody. To je sice pravda, ale ne za každou cenu. A to je součást diskuse, o které hovoří tento text. Já jsem se chtěl vrátit k jednomu bodu, já mám pocit, že je úplně potřeba, aby v tomto dokumentu se provázala obchodní politika Evropské unie a průmyslová politika. Tady úplně souhlasím s kolegy z pravice, takže tady tomu se nedá vyhnout. Budoucí obchodní strategie Evropské unie by také mohla přispět třeba k takovým otázkám jako, ofenzi, jako defenzivní obchodní zájmy a tržní ekonomika Číny. Pochopitelně, že globální dodavatelský řetězec je dobrá problematika, ale to neznamená, že prostě celá naše ekonomika a naše eh, průmyslová odvětví stojí jenom na tom a na ničem jiném. Takže si myslím, že je potřeba v tomto smyslu v tom textu eh, hovořit. To, co říkal kolega Šuste, bylo velice zajímavé. <clears throat> Myslím si, že v těchto dohodách nové generace prostě nemůžeme obcházet občany a občanskou společnost, který se to bude bytostně týkat. <clears throat> Takže možná bychom se v tomto smyslu mohli trochu rozepsat. Děkuji, Jude. No, děkuji. Už bylo řečeno mnohé, já si myslím, že ten pracovní dokument je velmi dobrý. Takže řeknu jen pár věcí, které možná trošku tam chybí. Jednak regulační spolupráce rozměr eh, nových, eh, vlastně nové generace těch obchodních dohod ehm, přeshraničních. Tohle je velmi důležité v rámci všech vyjednávání, eh, která nyní vedeme. My tedy potřebujeme horizontální vyjasnění, sledování toho, co se děje v té regulační spolupráci a také ohledně práva regulovat. Co se týče služeb, nedávno při, přijaté eh, usnesení eh, už k tomu tedy předkládá jasný mm, jasný jazyk, jasné formulace, také o zlatém standardu a podobně. Pak jsou tam konkrétní doporučení k modu 4, tak aby se posílila ochrana pracovníků a také efektivní prosazování eh, pracovně právních zákonů a ochrany eh, v případě mobility pracovníků. Já eh, opravdu souhlasím s tím, co říkal Emanuel. Naprosto souhlasím s propojením obchodní a průmyslové politiky. Dokonce to vypadá tak, že i britská vláda se nyní snaží modernizovat ehm, nástroje obchodní obrany. A já si myslím, že je potřeba ještě posílit um, pozici parlamentu ohledně um, modernizace. Nechceme přijít o některá velmi dobrá doporučení, která parlament předložil v minulosti. Co se týče plurilaterálních um, vyjednávání, tady e, komise musí jasně říct v nějakém plánu, jak eh, se to bude multilateralizovat v budoucnu, abychom nepodkopali multilaterální systém. Thanks a lot, Frau Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik dank mevrouw Begin voor haar rapport en mevrouw... Děkuji za slovo. Děkuji také paní zpravodajice. Na začátku se hovořilo také o spravedlivém obchodu, fair trade. A komise stále věří ve volný obchod, o e, neviditelnou ruku trhu, která zajistí, že všichni z obchodu budou profitovat. Byť obchod vede také k vykořišťování, e, o vykořišťování nerostných surovin, politické nestabilitě a tak dále. A jedním z takových příkladů je nafta a její výsledky. Výsledky nafty ukázaly, že ne všechno bylo distribuováno spravedlivým způsobem, došlo ke zvýšení eh, nezaměstnanosti, docházelo k bankrotu firem a tak dále. Eh, musí jít o vzájemné zlepšení všech osob, všech dočených osob, ale tuto záruku nám komise nedává. Je zapotřebí se podívat na zprávy, které se zabývají dopady těchto dohod a je zapotřebí provádět sledování, co se děje s obchodními politikami tak abychom byli schopni také předvídat to, co se bude stát, eh, co se bude dít v budoucnosti. Souhlasíme také s panem de Gasparim, ehm, pokud je o zastavení některých dohod. Grazie. Ehm, Děkuji za slovo. Já se podepisuji po to, co tady říkali mnozí kolegové, takže nebudu opakovat veškerá vyjádření. Chtěla bych jenom stručně doplnit jednu připomínku z mé strany. Už se toho eh, dotkli také někteří kolegové, ale bych to chtěla trochu konkretizovat a jde o kapitolu o transparentnosti eh, vztahu mezi komisí a parlamentem a všemi zúčastněnými stranami, protože pokud je pravda, že došlo k vynaložení velkého úsilí i díky tlaku ze strany parlamentu, pokud jde o zveřejňování dokumentu o vyjednávání dohody TTIP a potom tento způsob eh, byl uplatněn také u TISY, tak toto vše nám ale nemůže stačit jako standardní způsob postupu, protože když už jsme se dostali jiného tématu, velkého eh, tématu, jako je eh, uznání statutu tržní ekonomiky Číny, tak parlament musel vyvíjet velký tlak Eh, na komisi, na to, aby probíhal dialog, abychom měli veřejné konzultace s občanskou společností a se zainteresovanými stranami. Takže si myslím, že tento bod je třeba opravdu zdůraznit. Musíme říct, že nestačí to, co jsme doposud dělali. Je dobré, že to je klíčové, ale jestliže chceme eh, mít nové dohody, nové generace, tak eh, nezávisí to jenom na obsahu těch dohod, ale také na formě, jakou jsou tyto dohody uzavírány. A e, záleží také na zapojení různých subjektů, v první řadě parlamentu, ale také všech ostatních zainteresovaných subjektů. Pan předseda, než dám slovo komisi, tak e, je pro mě potěšením e, dát slovo zpravodajce výboru regionu, která je tedy hostem mezi námi, paní Richmond. Pan Richmond, pan předseda se opravuje představí nám stanovisko výboru regionu v tomto tématu a prosím o stručnost. Máte slovo. Thank you very much, Chairman, although... Děkuji, pane předsedo. Eh, byť ne za záměnu pohlaví, ale děkuji za slovo. Děkuji také za pozvání. Já jsem byl jmenován zpravodajem eh, k tomto tématu v prosinci. Eh, my jsme o tom diskutovali v našem výboru ikon a doufám, že to projde také v dubnu na plenárním zasedání, že to bude odhlasováno. Jsou zde některé aspekty této strategie, které jsou klíčové pro lokální regionální orgány v EU. To sdělení není nijak revoluční, ale jde o vítaný dokument, protože představuje důstojný základ pro veškerá obchodní jednání v následujících pěti letech. Je jasné, že se věnuje pozornost různým kritikám, které zaznívaly vůči komisi, například díky procesu vyjednávání TTIP hovořilo se o takzvaném osvědčeném eh, příkladu, osvědčeném postupu. Jak TISA, tak TTIP eh, eh, vyžadují větší transparentnost při vyjednávání dohod, dále se vyžaduje uznání konzultací regionálních parlamentů ještě předtím, než takovéto dohody jsou finalizovány. Dále je třeba jasně rozlišovat obsah té dohody, je zapotřebí zapojit lokální a regionální orgány využít jejich služeb a je zapotřebí také regionální posouzení dopadu předtím, než jsou takovéto obchodní dohody uzavřeny. Ta, ten finální bod je velmi důležitý, protože to bude mít dopad různými způsoby na regiony a je nutné, aby se regiony tyto změny mohly připravit. Dále, územní dimenze strategie musí spočívat v tom, že lokální a regionální orgány v EU budou mít prospěch z růstu a investiční příležitostí, které očekáváme, že vyplynou z takovýchto dohod o volném obchodu a všech ostatních obchodních dohod. Měli bychom mít územní diversifikaci, měli bychom prioritizovat. Eh, chceme mít ekonomiku, která umožní volný obchod. Eh, závisíme také na eh, vývozu, na eh, zvyšování pracovních míst a růstu. Chceme mít rovné příležitosti v celé EU, v různých regionech, i v těch nejvzdálenějších oblastech EU nebo zámořských oblastech EU. Týká se to také relevantních odvětví, zemědělství a tak dále a měly by být v takové pozici, aby mohly těžit z těchto obchodních dohod je zapotřebí integrovat evropské společnosti do celosvětových hodnotových řetězců, a to včetně malých a středních podniků. Toto sdělení eh, vítá eh, odkaz na roli eh, malých a středních podniků, které jsou páteří lokálního regionálního rozvoje a tím pádem jsou klíčové pro udržitelnost EU. Máme také mezinárodní standardy, které většinou jsou náročnější, vyšší než pro velké podniky. A v tomto ohledu vítáme, že Komise malým a středním podnikám Eh, dává, přiděluje důležitou roli a eh, poukazuje na eh, obtíže, které mohou čelit při liberalizaci obchodu. A chceme, aby konzistentně byly zapojeny lokální a regionální orgány do tohoto dialogu, abychom zohledňovali zvláštní potřeby malých a středních podniků. potřebujeme internalizační programy pro malé a střední podniky, tak abychom zapojili tyto zainteresované strany. Je zapotřebí identifikovat také nedostatky, abychom zabránili negativním dopadům a nesrovnostem, které se mohou vyskytnout v některých regionech. Doufáme, že zohledníte také některé návrhy, které zohledňují obavy, konkrétní obavy eh, lokálních a regionálních orgánů a díky tomu eh, zvýšíme ekonomickou, sociální a územní soudržnost VU. E Ještě jednou děkuji za to, že jsem zde mohla vystoupit a eh, chtěl bych eh, zvlášť poděkovat paní zpravodajce za vzájemnou spolupráci. Pan Danty, toho jsem přehlédl, takže mu tímto dávám slovo. To je v pořádku, pane předsedo. Já budu stručný. Chtěl bych poděkovat kolegovi Begin za dokument, který nám prezentovala. A chtěla bych poukázat na dva body. Jednak na strategii komisy, která má podle mě dvě, dva nedostatky. Jedna věc, uh, už tady zazněla jsou s kolegy Morela a Schustera, eh, jde o téma průmyslových politik, které souvisí a jsou propojené s obchodními politikami. A máme určitou představu o tom, že velmi často v komisi se nepřemýšlí o průmyslové Evropě, ale spíše terciární a já si myslím, že potřebujeme dát nový podnět právě průmyslovým politikám. A myslím si, že eh, kolegyně ukazuje na to, že toto ve strategii komise chybí. To je první bod. A druhý bod, eh, to se týká statusu tržní ekonomiky Číny. A mm, nesouhlasil jsem s dokumentem komise a naopak tento dokument mě přijde dobrý a chtěl bych navrhnout ještě jeden aspekt, který jsme zdůraznili v ústním eh, slyšení v parlamentu, eh, kdy šlo o společné rozhodení s ostatními obchodními stranami a v tomto textu se teď neobjevuje. A poslední aspekt, kterým končím, pokud je o regionální nebo bilaterální dohody, tak bych chtěl zdůraznit, že se pravděpodobně otevřela teď pozitivní fáze, a to po mnoha letech v oblasti Mercosuru, což je velmi zajímavá oblast z obchodního hlediska pro Evropu a já si myslím, že bychom to měli eh, rozhodně využít. Děkuji. Děkuji. A teď dávám slovo komisi Jean Charles eh, v nové funkci, je to náš starý známý, ale v nové pozici, jakožto Head of Unit, vedoucí jednotky generální ředitelství pro obchod, má na starosti obchodní strategie. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako vždy jsem velice rád, že jste mohl vystoupit. Rád bych poděkoval zpravodajce za pracovní dokument. Budeme se těšit na samotnou zprávu. Jenom velice stručně, určitě budou další příležitosti tuto zprávu probrat. Chtěl jsem jenom připomenout, že hlavním cílem sdělení o strategii obchodní politiky je, za prvé uznat, že obchodní politika je stále političtější, což eh, nám tento parlament často připomíná, což znamená, že chceme zachovat evropský sociální model veřejné služby a podporovat trvale udržitelný rozvoj a transparentnost. Co se transparentnosti týče, tak naším cílem pochopitelně je eh, naplnit veškeré přísliby učiněné ve strategickém dokumentu. Druhá část tohoto sdělení spočívá v tom, že politika by měla být efektivnější a aktuálnější. Což vedlo k velmi ambicioznímu jednacímu programu, včetně vyjednávání v rámci Světové obchodní organizace. Vstupujeme do nové fáze fungování VTO po Nairobi, kde VTO chce, kdy Evropská unie chce vlastně do, této, do těchto jednání přispívat co nejvíce, jak novými tématy, tak novými způsoby řešení stávajících problémů. Chceme totiž zachovat eh, hlavní prvky. To je všechno určitě součástí velmi ambiciozního programu, pro který budeme potřebovat dostatečné prostředky a uvědomujete si, že jsme trochu v prostředkové nouzi. Takže Plány se budou spouštět postupně podle toho, jak budou peníze a zdroje. Jsme proto rádi, že zpráva odkazuje i na tento aspekt. A rádi bychom učinili ještě jednu konkrétní připomínku. Zpráva navrhuje každý rok hodnotit implementaci obchodní strategie. No, vzhledem k tomu, co jsem právě teďka říkal, možná po jednom roce ještě bude příliš brzo na to, abychom mohli řádně vyhodnotit provádění obchodní politiky. Možná by bylo lepší se držet toho, co navrhoval pan Lange na samém začátku, tedy že dva roky po spuštění strategie by se to hodnotilo, což znamená v roce 2017. Tam si myslím, že budeme z toho si lépe posoudit probíhající implementaci této strategie. Pak jsem ještě chtěl upozornit na větší pozornost implementaci dohod o volném obchodě. Že vyjednávání je jedna věc, implementace je druhá. Je potřeba zajistit, aby tyto dohody jak se naplnily své obchodní sliby a vytvářely nové obchodní příležitosti pro podniky, včetně těch malých a středních, ale to tež platí i pro stranu trvale udržitelného rozvoje. Sledování implementace těchto smluv a vyhodnocování dopadu musí brát v úvahu i trvale udržitelný rozvoj. A kapitola trvale udržitelného rozvoje našich obchodních smluv je stejně právně závazná jako zbytek dohody. Jediný rozdíl je v tom, že se prostě prosazují tato ustanovení jinak než jiná. v loni v prosinci máme, jsme dosáhli dohody klimatické, která nemá žádný systém e, rozhodování sporů, ale to přece neznamená, že není závazná. Já myslím, že se všichni zhodneme na tom, že závazná je a to tež platí i pro kapitoly týkající se trvale udržitelného rozvoje. Jediný rozdíl je v tom, že tyto kapitoly se budou v praxi prosazovat jinak než kapitoly jiné nicméně budou stejně tak hodnoceny jako cokoliv jiného v této dohodě, co se týče jejich implementace. Takže jsme chtěli ubezpečit jednotlivé zainteresované strany, že tomu tak opravdu je. A součástí toho je, že do hodnocení bude plně zapojena občanská společnost. Ve zprávě jste viděli, že chceme zahájit partnerství pro implementaci, v rámci kterého chceme spolupracovat nejenom s členskými státy jako takovými, ale také s parlamentem a s občanskou společností. Takže žádáme Evropský parlament, aby se zamyslel nad tím, jakou roli by mohl sehrávat v rámci této posílené spolupráce pro implementaci obchodních dohod. Tím bych asi skončil v tuto chvíli. Budeme se těšit na zprávu, na její návrh a na další práci. Děkuji. Sagen? Eh, paní zpravodajko, přejete si něco ještě doplnit? Eh, dobře, děkuji za slovo. Já nebudu hovořit teď dlouho, protože čas na nás tlačí a kromě toho šlo o první rozpravu, první diskuzi. Pouze jsme se chtěli nastínit jednotlivé body. Já eh, souhlasím s tím, co říkali mnozí kolegové a kolegyně. Určitě ta zpráva bude mnohem delší, širší oproti tomu pracovnímu dokumentu. A určitě tam doplníme mm, všechny možné obavy, které dnes zazněly ale myslím si, že kromě toho je také důležité se dohodnout na určitých prioritách, tak abychom eh, vyslali jasný signál také komisi. Určitě budeme mít prostor pro digitální tématiku eh, v naformulování návrhu. Pokud jde o malé a střední podniky, tak já si nemyslím, že bychom se měli zaměřit pouze na tento aspekt, ale samozřejmě nemůžeme ignorovat takto významné téma. A to se týká také otázky dlouhodobějších cílů oproti těm krátkodobým. Ehm, my se teď zaměřujeme na nějaký pětiletý horizont. Potom nechtěla bych se zabývat tématy, které už jsme široce pojali v nějakých jiných, ehm, jiných zprávách. A eh, ještě jednou bych chtěla říct, že jsem děčná všem stínovým zpravodajům za jejich přínos a určitě budeme úspěšně spolupracovat tak, jak jsme podle mne i začali dnes. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Zítra proběhne seminář k otázce malých a středních podniků v kontextu této strategie. A 20. A, pardon, 21. dubna budeme diskutovat o zprávě a v někdy v červnu bychom o ní měli hlasovat tímto uzavírám tento bod pořadu jednání a dostávám se bodu číslo 13, což je eh, provádění zprávy z roku 2010, bod číslo 14. A dávám rovnou slovo paní zpravodajce Forenca, paní Forence. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít poděkováním a to poděkování všem kolegům a kolegyním, kteří se mnou spolupracovali v té první fázi práce na zprávě, zejména se týká stínových zpravodajů. Opravdu vřelé díky. Díky patří také komisi za jejich podporu, za podporu pokud je o hodnocení, data, prostě za veškerou podporu, kterou nám do posud poskytovali. Já už jsem se eh, během diskuzí vyjadřovala, takže tato zpráva se chce zamýšlet nad dopadem tří zpráv z roku 2013 do určitý follow-up a zároveň chceme mít hodnocení pro komisi pro provádění eh, obchodní politiky EU. Jde tedy o určitou novou věc eh, ze strany komise, ale je to důležité proto, abychom mohli lépe odvádět roli kontrolora, pokud je o obchodní politiku EU, což je otázka, která zazněla i v diskuzi, která předcházela tomuto bodu. Zároveň hm, práce na této zprávě je poměrně komplexní. Museli jsme se zamýšlet a pracovat na té zprávě na základě také nových dat, které vyplnuly z obchodní politiky z roku 2010, od roku 2010. A bylo zapotřebí vyhodnotit více než 80 různých oblastí, které vyplynuly eh, z těch tří eh, rezolucí a jsou součástí follow-up. Pak máme také omezený rozsah textu, které vyplývají z jednacího řádu parlamentu. Eh, a díky těmto limitům jsme se omezili na některé zásadní body a doufáme, že naše práce, ať už moje nebo stínových zpravodajů či dalších kolegů, tak doufáme, že eh, to poslouží tomu, abychom eh, implementovali to, co z textu vyplyne. Takže to jsou asi klíčové body, jak už jsem řekla, ta zpráva není vyčerpávající, přála bych se, aby tam toho bylo více v tom finálním textu. A pak ještě mm, taková podstatná připomínka k této práci. Pokud je o změní textu. Chtěli jsme utišit určitý rozdíl, který se týká pozornosti, která vyplývá z různých doporučení, textů, otázky lidských práv, eh, sociálních, environmentálních standardů. A pak tady máme ale konkrétní obchodní politiky a konkrétní dopady těchto obchodních politik EU. Zejména na témata, jako je sociální oblast, eh, dodržování lidských práv a životní prostředí. A já si myslím, eh, že je velmi jasně vyplnul i z předchozí diskuze, že je zapotřebí najít novou rovnováhu mezi základními právy a mezi obchodní politikou. Eh, máme zde obchodní strategii EU a je zapotřebí stanovit priority. A ty podle mne musí zohledňovat také dodržování lidských práv a uplatňování environmentálních a sociálních norem i s ohledem na eh, regulaci a zisk. To znamená, my chceme teďka poukázat na tuto mezeru, na tento nedostatek mezi eh, prohlášením a mezi konkrétním potom dopadem obchodní politiky a chceme se zamyslet nad případnou implementací obchodní politiky EU u eh, strategických eh, témat, jako jsou environmentální standardy, sociální normy a životní prostředí a lidská práva. Definovali jsme několik priorit. Eh, za prvé je zapotřebí eh, dále vyvíjet tlak eh, na to, abychom měli široký mezinárodní konsensus, abychom měli také reformu VTO, abychom se více zaměřovali na lidská práva a udržitelnost v rámci životního prostředí. Je zapotřebí spolupracovat s různými agenturami, například OSN, ILO. A také jde o Radu OSN pro lidská práva, a pro, o nástroje pro eh, sledování obchodního politiku, jako je Trade Policy Review eh, organizace VTO. Pak eh, bilaterální aspekt. Byť uznáváme dosažený pokrok díky doložce k lidským právům, které většinou se objeví ve všech obchodních dohodách, tak v té zprávě se zabýváme účinností takovýchto doložek. To využití těchto doložek v obchodních dohodách se většinou omezovalo pouze na nejzávažnější případy porušení lidských práv. A my se domníváme, že doložky o lidských právech musí jít nad rámec eh, takovéhoto působení, musí být účinnější a mít větší rozsah, větší oblast působnosti. Máme tady také takové mm, pojistné doložky, eh, které mají zajistit, aby byly, byla dodržována lidská práva, tak abychom měli systém eh, nárokování nebo podání stížnosti v případě nedodržení eh, lidských práv. Potom máme kapitolu k udržitelnému rozvoji. Tady potřebujeme jasné kapitoly, které budou účinné a budou definovat eh, jasný závazný rámec. Takže chceme předběžný závazek eh, k implementaci těch osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce a mělo by jít potom k pozastavení určitých benefitů v případě, že dochází k porušování lidských práv. Kromě toho potřebujeme využívat stávající eh, vnitrostátní mechanismy, potřebujeme dialog s občanskou společností. Eh, máme tady poradní skupinu, která by měla sledovat eh, dodržování dohod. Dále, co se týče posouzení dopadu dodržování lidských, na dodržování lidských práv, tak eh, vypracování pokynů ze strany komisu je určitě krokem ku předu, ale na druhou stranu si myslíme, že je zapotřebí, aby to bylo závazné předtím, než začne eh, obchodní dohoda eh, platit. Musíme také definovat kritéria k sociálním právům a k rovnoprávnosti pohlaví. I v tomto případě bychom chtěli odkázat na kritiku která se objevila už u předchozího bohu, bodu. V tomto výboru už jsem několikrát zopakovala, že chceme genderovou rovnováhu v politice EU protože pokud ne, nebudeme mít rovnoprávnost v této oblasti, tak nepostoupíme kupředu ani v oblasti lidských práv. Já si myslím, že to posouzení dopadu na lidská práva, tak eh, práva žen musíme považovat za eh, základní lidská práva. A um, ta rovnoprávnost pohlaví by se měla objevovat nejenom v tom hodnocení ex ante, ex post, ale ve veškeré obchodní politice EU. Pak ještě další dva body, budu se snažit být opravdu co nejstručnější. Nejdříve klimatické změny. Máme tady COP21, což je určitě důležitá novinka, důležitý nový prvek, ale na druhou stranu EU musí reagovat na eh, snížení emisí prostřednictvím integrované strategie. Je to další výzva, která stojí před EU. Eh, strana dohoda k eh, liberalizace nestačí k tomu, abychom něčeho dosáhli bez toho, že bychom měli nějaké nástroje, které budou hluboké a budou mít dopad na současný rozvoj. Máme tady otázku patentů ke zeleným technologiám, a potom energetickou neutrálnost eh, s ohledem na obchodní dohody podepsané EU. K tomuto tématu bychom mohli říct mnohem víc, například eh, k environmentální udržitelnosti, ale vzhledem k tomu, že mám málo času, tak to teď nebudu rozvíjet. Můžete to přečíst také ve zprávě. Ale pak mám pár připomínek ke třetí kapitole, což je eh, odpovědnost podniků, sociální odpovědnost podniků, to je to CSR. Dovolte mi ještě chvilinku, abych se k tomu vyjádřila. My jsme vycházeli z dobrovolného přístupu, kdy byl minimální monitoring, špatná implementace a chtěli bychom, aby toto se změnilo. Eh, výnos a zisk je přijatelný pouze za předpokladu, že jsou dodržována lidská práva, environmentální a sociální standardy v oblasti, kde daný podnik působí. Z mé strany je to zatím vše. Chci říci, že tady je spousta témat, které se nám zatím do, eh, do textu ne, nepodařilo dostat, jako GSP, GSP+, a doufám, že další spolupráce se stínovými zpravodaji povede k tomu, že ten, tato zpráva bude důležitým a účinným nástrojem pro to, aby obchodní politika eh, nebyla na, nepůsobila na úkor environmentálních a práv a práv základních, základních práv lidí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Především děkuji paní Forenze za návrh této zprávy týkající se doporučení, provádění doporučení parlamentu z roku 2010. Nejprve k otázce lidských práv a k sociálních a environmentálním norem, tak tady podporujeme zavádění lidských práv do těchto dohod uzavíraných za Evropskou unii a chceme najít tu nejlepší formulaci v tomto textu. Kromě toho je také důležité hovořit o systému SPG a SPG+. Jsou to nástroje, které mohou přispět k eh, dodržování lidských práv prostřednictvím mezinárodního obchodu. Bereme v úvahu závěry tohoto odpoledne, z tohoto odpoledne, které budou vydány po slyšení. Co se týče trvale udržitelného rozvoje v těchto dohodách nové generace, tak máme pocit, že takto budeme moci vzít v úvahu vyšší environmentální normy a ostatní normy, tak jako bylo řečeno v této zprávě. Je také velice důležité, aby Evropská unie dále hovořila s VTO na toto téma. Co se týče části hovořící o imperativech vyplývajících z klimatických změn, tak tady bude potřeba tuto změnu doplnit, tak aby se připomnělo, tak jako bylo řečeno ve zprávě z roku 2010, že existuje určitá pozitivní interakce mezi obchodem a ochranou klimatu. A z toho je potřeba také upozornit na potřebu stávajících vyjednávání a případného pozitivního dopadu na ekologii, tak jako říká paní zpravodajka. Teď eh, kromě toho také chceme trochu změnit tento text, abychom vzali v úvahu opatření Evropské unie v této oblasti a přímo odkázali k, Evrop- světovému paktu týkající se trvalé udržitelnosti po um, rana placa. A Kromě toho také chceme potrhnout opatření, které Evropská komise přijala na základě doporučení parlamentu z roku 2010 a chceme také říci, že dochází k pokroku při jejich realizaci a kromě toho také znovu požádáme, tak jako jsme učinili v roce 2010, o a, legislativní iniciativu zakazující práci dětí a nucenou práci v rámci mez obchodních vztahů Evropské unie s těmito partnerskými zeměmi. Děkuji. Jude for the Thanks very much and thank you very much, uh, Ms. Forenza, for the... Um... Děkuji mnohokrát. Děkuji za všechnu práci, kterou jste odvedli na eh, tomto návrhu zprávy. Já si myslím, že to je vlastně dobrá základna. Určitě už se tam dobře odkazuje na ty genderové základny. A mm, já se všemi stínovými zpravodaji budu spolupracovat, abychom dosáhli co nejkvalitnějšího textu prosím vás, tohle to je vlastně přeskum toho, k čemu došlo od rezoluce z roku 2010, kterou jsme přijali zde v parlamentu. Takže je trošku škoda, že se tam vlastně eh, pořád jenom odkazujeme k těm eh, starým věcem, že Eh, tam se neobjevují žádné nové věci z toho, co jsme přejali. Takže by bylo dobré říci, před šesti lety jsme udělali tyhle doporučení a teď čeho jsme dosáhli, čeho jsme nedosáhli, proč jsme toho nedosáhli, možná jsou dobré důvody pro to, že třeba k některým věcem nedošlo, ale určitě prostě stojí za to, abychom ustanovili Eh, kontaktní místo, eh, požadavky due diligence, mm, aby eh, sociální zodpovědnost byla začleněna do GSP+, také tam musíme mít environmentální standardy, nové postupy pro podávání stížností, postupy pro um, sociální partnery, aby uh, předkládali odvolání, uh, aby bylo možné mít nějaký mechanismus pro řešení sporů, který by opravdu měl odrazující efekt. A to už dobře ilustrovala eh, zástupkyně eh, ILO včera na našem zasedání s konkrétními příklady. Teď eh, to konkrétní doporučení komise s tím nic moc neudělala, takže bychom ji opravdu měli vyzvat, aby se k tomu vyjádřila. A musíme také posílit svou pozici jako parlament v reálném světě se e, změnila řada věcí. My jsme dosáhli mnohého také díky stávajícím e, obchodním dohodám. Některé jsou úspěšnější, některé méně. Takže zejména co se týče implementace obchodu a těch kapitol o udržitelném rozvoji, tak víme, že nyní máme opravdu problémy s těmi domácími poradními skupinami, Víme, že máme problémy s partnerskými zeměmi při tedy eh, vytváření těchto eh, poradních skupin, ale také máme stížnosti v rámci EU eh, ze strany členů těch domácích poradních skupin, kteří chtějí sehrát opravdovou roli, tak jak to bylo nastaveno v těch dohodách. Takže tohle to bychom měli řešit v těch zprávách pokud chceme mít opravdové kapitoly o udržitelném rozvoji. Takže k tomu GSP a GSP+, plus, tady se musí odrážet rozdíl mezi politickými cíly a e, realitou na místě a tady opravdu máme příležitost to řešit. Tady máme celou řadu příkladů porušování, systémového porušování a velmi závažného porušování pravidel a Jelou už na to také upozorňuje a vlastně to nemá žádné dopady, co se týče naší eh, obchodní politiky, takže já předkládám pozměňovací návrh, abychom eh, si vyžádali delegovaný akt eh, k GSP, abychom jasně řekli, jak hodnotíme ty sociální standardy Vím, že máme málo času, tohle je důležitá zpráva a měli bychom v budoucnu mít čas o ní diskutovat ještě více. Každopádně se těším na konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji i pravodajkou a opravdu doufám, že předložíme skutečnou kvalitní zprávu, která slouží lidem, kteří působí na místě, aby se mohla zlepšit naše obchodní politika a také standardy ochrany životního prostředí a sociálních práv Čeká se toho od nás mnohé a neměli bychom lidi zklamat, měli bychom opravdu reagovat na skutečné mm, zkušenosti eh, lidí z, z z této oblasti a měli bychom opravdu dosáhnout kvalitních politik eh, udržitelného rozvoje. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, náš program snad asi nestihneme. Máme zde ještě hosta, který má představit studii, takže není možné, abychom deset i více minut používali na, jedn, na jednu intervenci, takže prosím vás, buďte solidární, jinak tady budeme muset na výboru zavést eh, nějaké omezení řečnického času. Pan Zahradil, prosím. Děkuji. Pane předsedo, nebojte se, budu stručný. Sociální, environmentální, lidskoprávní standardy a korporátní zodpovědnost. To, se, to jsou termíny, které se často používají, často se ale také zneužívají. A často jsou také bohužel eh, příliš spolitizovány. Souhlasím s tím, že by to měla být jedna z oblastí, na kterou zaměří pozornost Evropský parlament, ale eh, v dobře vyváženém eh, přístupu. Měly by tedy odrážet míru rozvoje dané země. A určitě by neměli ji odrazovat od hospodářského rozvoje. Co se týče té eh, sociální zodpovědnosti podniků, víme, že firmy, které investují do rozvojových zemí, musí zaručit, že mají politiky, které eh, brání eh, různým podvodům, korupci a podobně tak abychom také mohli zmírňovat potenciálně negativní dopady na lidská práva, eh, en, environmentální ochranu a podobně. Teď je otázka, nakolik jim to máme vnucovat a nakolik by to mělo být dobrovolné. Víme, že řada podniků progresivně začlenovává tuhletu eh, korporátní zodpovědnost do svých strategií a já si myslím, že je vždycky lepší mít dobrovolný přístup než vynucený. Za druhé, právně závazné lidskoprávní doložky v takovýchto dohodách, my opravdu spíše eh, mm, jsme skeptičtí ohledně té politiky eh, podmíněnosti, takže vlastně tyhle ty lidskoprávní doložky nebo nějaká kritéria těchto standardů eh, jsou z našeho pohledu komplikovaná. V některých případech by nám to mohlo úplně zabránit v tom, abychom vůbec odstartovali eh, trojstraná vyjednávání. Eh, pak tady ještě jedna taková poznámka v bodě číslo 9 o Větnamu. Já jsem stálým zpravodaj pro FTA EU Větnam. Já opravdu nemůžu souhlasit s eh, těmito tvrzeními. My jsme měli dvě zprávy o Větnamu v minulém roce jednat třeba v rámci ratifikace PCA v Evropském parlamentu a já opravdu tady nevidím potřebu mít tři zprávy o Větnamu každý rok. Tak to je zatím vše. Děkuji, Sken Keller, děkuji. Děkuji zpravodajce. Já si myslím, že ta zpráva poskytuje dobrou základnu, možná předložíme nějaké pozměňovací návrhy, většinou už tedy ve směru, který naznačila zpravodajka je pro nás eh, klíčově důležité, abychom tedy respektovali soudržnost politik v této oblasti. Potom je otázka ale také vymahatelnosti. Jak zajistíme, že všechny ty dobré věci, jako lidská práva a podobně, se opravdu projevují v praxi, že jsou prováděny. Pro nás ta doložka je z, eh, z našeho pohledu správná. Pak máme také hodnocení dopadu, to je něco, co považujeme za dobré v souvislosti s obchodními dohodami, protože opravdu musíme měřit dopad, který tyto dohody mají nejenom na ekonomiku, ale také na přístup k potravinám. Máme také eh, vodítka OSN o těchto věcech a to je pro nás klíčové. Co se týče vymahatelnosti máme otázku GSP+, a jde tady také o implementaci té části úmluv a jak to tedy vymáhat. My si myslíme, že podniky musí dodržovat lidská práva, musí bojovat proti korupci, nemůžu se vyhýbat eh, daním, placení daní a to je někdy těžké dosáhnout na pouze dobrovolné bázi, co se týče životního prostředí. Už máme tedy eh, dohodu z Paříže, teď je potřeba, abychom to eh, opravdu prováděli v praxi. I obchod může bojovat proti klimatickým změnám, co se týče třeba technologického transferu. Obchod ale také znamená Eh, třeba přesouvání zboží, které někdy má vysoké klimatické náklady. A kliva by určitě mělo být internalizováno do dopravních eh, cen. Paní Begin, prosím. Děkuji, pane předsedo, budu opravdu stručná. Děkuji paní zpravodajce. Eh, ve většině části textu jsme pro pak ještě tady mám otázku sociálních politik. Mě potěšilo, že paní kolegyně převzala mnohé z našich priorit, alespoň podle toho, co jsem si v dokumentu četla. Potěšilo mě také, že tady je bod k reformě VTO a spolupráce s vysokým představitelem komisařem pro lidská práva. Já se domnívám, že budoucnost evropské obchodní politiky eh, musí zohledňovat také podporu lidských práv a také chtěli jsme mít kapitolu nebo odstavec k kapitole k udržitelnosti. Takže s potěšením přijímám veškeré eh, body kolegyně Forenca. Eh, ukazuje to na význam životního prostředí a lidských práv ve smlouvách podepsaných EU. Pokud dojde k takovéto změně paradigmatu eh, z dobrovolnosti k mm, závaznosti, tak tady máme také ještě hodnocení ex ante ex post a pak soudržnost politiky EU, to je další věc, která je podle mě klíčová, vlastně opravdu s paní zpravodajkou, která poukazuje na to, jak je to důležité. Takže za mne souhlas s většinou bodů v textu a ještě jednou děkuji paní zpravodajce za skvěle odvednou práci. Děkuji, nyní má slovo komise. Yes, thank you, Chairman. Uh, I can also... Děkuji, také stručně. Děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou zprávu, velmi dobrou základnu pro dis- diskusi. Ona tam pokryla celou řadu témat na e, malém prostoru, což není vůbec lehké. Tady vlastně shrnuje e, texty tři různý, třech různých usnesení. Takže udržitelný rozvoj a obchod. To je velmi důležitý aspekt. Tady samozřejmě nám jde o podporu hodnot, e, ta, e, to sdělení vlastně e, Trade for All se tomu věnuje. Máme tedy otázky dohod bilaterálních, multilaterálních, plurilaterálních, to už tady zaznělo, já do toho nechci zacházet. Eh, také jsme měli kvalitní výměnu názorů s paní Polasky včera ze eh, zástupkyní eh, ILO. My si vážíme naší spolupráce s Mezinárodní organizací práce, zejména v této oblasti. Ještě dnes odpoledne budeme diskutovat o zprávě o GSP+, a vůči tomu pohlížím tedy s velkým zájmem. Toto není nové téma podívejte se na návrh zprávy, potom se podívejte na obsah vlastně eh, odkazů. Mm, tam vidíte, že už hodně práce bylo odvedeno a zejména tedy od roku 2010. Třeba máme kapitoly TST, které jsme začali přikládat k našim dohodám od roku 2009. Nyní je to standardní kapitola ve všech našich dohodách. A samozřejmě lidé si kladou otázku, zda e, je to efektivní, ale podpora hodnot to není něco jako e, podpora přístupu na trh třeba pro mraženého vězí. to je trošku něco jiného, takže potřebujete i jiné nástroje. Ale mnohého už jsme dosáhli podporujeme zpravodajku v tom smyslu, že potřeba eh, mít komplexní přístup a stanovit si jasné priority budoucí obchodní politiky. Tady je tolik možných oblastí, ale určitě by bylo užitečné zaměřit se na nějaké klíčové oblasti. Já tady zmíním jednu, a to je zapojení občanské společnosti. Eh, hodně se věnovalo pozornosti tomu vymáhání ale samozřejmě vymáhání přijde až na konci procesu. My se chceme teď eh, více věnovat nějakým vodítkům ohledně zapojení občanské společnosti při utváření toho procesu, ne při tom samotném vymáhání. Takže bychom eh, to rádi udělali i s vaší pomocí. Žádám vás také o nějaké vodítko ohledně toho, jak eh, jak eh, se postavit třeba k eh, politice finanční pomoci a podobně. Vítáme to, že tady vlastně máme tedy teprve začátek diskuse, budeme v kontaktu s paní spravodajkou i s stínovými spravodaji, budeme spolupracovat i nadále. Paní zpravodajka, přesně co říci? Ale keine 10 minut nochmal. Ale už ne 10 minut, prosím. Eh. Děkuji za slovo. Eh, chtěla bych ještě jednou poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům a také komisi. A chtěla bych potvrdit, že jsem maximálně připravena ke spolupráci a také si přeji vypracovat zprávu, která bude vypracována co Eh, nejvíce spolupracujícím způsobem. Pak eh, pan Kaldente, Bjork a Begin, paní Begin eh, významně přispěli i díky příslušným výborům. Ještě velmi stručně. Jak už řekl zástupce komise, tak bylo opravdu velmi obtížné provést shrnutí, tedy follow-up tří dokumentů, tří usnesení. A kromě toho jsme měli omezený prostor textu. Takže to, co tady zaznělo, s tím naprosto souhlasíme, ty návrhy, které jste přednášeli, ale eh, neměli jsme proto prostor. Ale samozřejmě se budeme snažit ještě do textu zapracovat i prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů. Pak, eh, to, co říkal Saj, tedy otázka práce nezletilých, naprosto s tím souhlasíme a také konkrétnější eh, vyjádření toho, co se dělo v roce 2010. A pan Kristen Darling k tomu, co se týče eh, toho požádat komisi, aby jasně řekla to, co bylo od roku 2010 do dnešní doby realizováno a co naopak nebylo. Pak eh, k tématu zapojení a podmíněnosti, to znamená, zda to má být dobrovolné nebo ne, Eh, máme to schrnout stručně, tak musím říct, že se musíme rozhodnout, zda dodržování environmentálních standardů, sociálních norm a lidských práv je čistě taková retorická záležitost, eh, kterou doplníme k našim usnesením, anebo zde chceme, aby to byla věc, která bude závazná, bude závazně souča- závaznou součástí obchodní politiky EU. Mm, já si myslím, že by to měl být závazný prvek, tedy závazné doložky a mělo by tam být také posouzení dopadu. Potom témata obchodu, mm, COP21, tak jak zazněl z Kakaler, s tím plně souhlasím. Byla bych opravdu ráda, kdyby eh, chomi díky stínům zpravodajů mohli získat užitečný nástroj. Myslíme si, že eh, obchodní politika by se měla eh, zaměřovat také na prosazování eh, těchto aspektů, tedy environmentálních norem, sociálních norem a eh, lidských práv a nemělo to být na jejich úkor. Pan předseda do 10. března můžete předkládat pozměňovací návrhy a 20. a 21. budeme hlasovat. Bod 16 odložíme na příští zasedání, tím pádem se dostáváme k bodu 15 pořadu jednání jak víte, tak eh, máme tady studii od generální Expo, eh, jde o srovnání eh, nabídek služeb u T-typu a TISA. Znovu jsme pozvali autory studie, tak abych studii představili, abychom o ní mohli diskutovat. Je tady Terence Zinský ze Střediska pro sociální a ekonomický výzkum z Polska. Je naším hostem, což je pro nás velkým potěšením a já mu teď dávám slovo pro eh, stručné představení této studie. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Jmenuji se Jan Terešínský, jsem ekonomem v CASE, což je Gremium pro hospodářský výzkum ve Varšavě a dnes budu prezentovat studii nabídek služeb Evropské unie v rámci vyjednávání v té typu a TISE. Je to studie, kterou jsem napsal s kolegem Kristoferem Hartfelem a Bartošem Dirkovským a Karolinou Bomou. Co se týče mé prezentace, tak se budu držet obsahu naší studie, Velmi stručně tedy rozsah TISy a typu potom závazky, potom srovnání pravidel, sektorově specifická ustanovení a závěr. Jak víte, TISA je vícestraná obchodní dohoda, která se v tuto chvíli vyjednává mezi Evropskou unii a 22 dalšími členskými státy VTO. Jejím cílem je liberalizace světového obchodu ve službách. Přičemž TTIP je dvoustranná obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A do ní také spadá liberalizace služeb. Obě dvě tyto dohody jsou důležité zvláště proto, že se týkají těch největších světových ekonomik. Proč jsou služby důležité? Protože představují 70 HDP Evropské unie a zaměstnanosti Evropské unie a EU a Spojené státy dohromady představují 38 celkového světového obchodu a s, se službami a u TISy je to 70 Služby navíc představují 40 hodnoty vývozu z Evropy a Evropská unie je největším vývozcem služeb na světě. Jak jsem tedy říkal, TTIP je bilaterální dohoda, zatímco TISA je vícestraná dohoda s tím, že obě dvě vycházejí z GATS. E Nicméně v případě TISA e jakýkoliv členský stát VTO se může připojit, pakliže chce, a ustanovení TISy e budou moci být zapracována do pravidel VTO, pakliže budou chtít. To ve VTO zatímco TTIP nemá být součástí pravidel VTO do budoucnosti. Navíc existují dva přístupy k závazkům. Jeden je takzvaný pozitivní seznam, od spoda nahoru a to znamená, že sektory, eh, pro které se činí závazky, musí být konkrétně vyjmenovány. Zatímco v případě negativních seznamů je to tak, že existuje závazek pro všechno, pakliže to není vyloučeno. Jinými slovy, sektory, u kterých zůstávají v praxi obchodní bariéry, se a, eh, vyjmenovávají s tím, že pozitivní se používá Eh, tedy negativní se používá pro národní zacházení. Kromě toho tam jsou ještě dvě doložky známé pod názvy Ratchet Clause a Standstill Clause. Ratchet Clause znamená, že pokud v určité oblasti byla eh, odstraněna obchodní bariéra, tak to bude platit do budoucnosti a nemůže takové opatření být znova zavadeno. U TISy a TTIPu e se to týká pouze části konkrétně vyjmenovaných ustanovení týkajících se národního zacházení. Teď, co se týče standstill clause, tak v té se říká, že stávající úroveň otevřenosti trhu musí být závazná. V TISe to platí pro konkrétně vyjmenovaná ustanovení týkající se národního zacházení, stejně tam jako u Ratchet Clause a u té typu zatím není jasné, na jaká ustanovení to bude platit, takže je to potřeba, aby Evropská komise to řekla jasněji. Teď, co se týče přístupu k trhu, tak tady máme obecně ustanovení jak v jedné dohodě, tak v druhé. U všech sektorů, pro které strany činí závazky, nemohou existovat žádná opatření, která by omezovala počet dodavatelů, počet transakcí, aktiv a operací, anebo dokonce eh, výs celkové objemu služeb. Co se týče TISy, tak tady jsou další oblasti, které se nesmí omezovat, a to počet fyzických osob, které mohou být eh, zaměstnány při poskytování dané služby, konkrétní typy právnických osob a také účast zahraničního kapitálu. Co se týče forem omezování, která jsou zakázané, jsou eh, početní kvóty, monopoly, exkluzivní dodavatele služeb a požadavek a, a finanční potřebnosti. Obecně jsou tyto dvě a, dohody velice podobné a parafrázují GATS. Co se týče národního zacházení, tak tady zase máme obecná ustanovení jak v obou nabídkách Evropské unie. Teď co se týče sektoru, kde se činí závazky, tak dodavatelé za jiných z jiných stran nemohou být předmětem jiného zacházení než vlastní poskytovatele. A to by znamenalo změnu podmínek hospodářské soutěže takovým způsobem, která by protěžovala stávající dodavatele a nedodavatele jiných stran. Zatímco v té typu tak tam ještě existuje další prvek a to, že se to nedá vykládat jako požadavek, který by zavazoval jakoukoliv stranu, která by kompenzovala zahraniční dodavatele a služby za jejich komparativní nevýhodu vycházející z jejich zahraničního původu. Co se týče MFN, tak to v ty se v tuto chvíli není, zatímco v TTIPu je řečeno, že každá strana musí považovat služby a poskytovatele služeb jiných stran při nejmenším, tak jako přistupuje k nestranám této smlouvy. Jinými slovy, tedy poskytuje minimálně takové obchodní výhody, jaké poskytuje třetím zemím. A to by nemělo být vykládáno jako povinnost těm dalším stranám poskytnout výhody, které by třeba vyplývaly z dohod o dvojím zdanění nebo podobně. Potom další oblasti, tedy domácí regulace, vzájemné uznávání kvalifikací, to se zmiňuje pouze v obecných pravidlech v rámci TISy a také obecné výjimky v té typu, kde máme delší seznam těchto obecných výjimek, zatímco v TISe je tento seznam kratší. Kromě toho také existují bezpečnostní výjimky eh, v TISE a ustanovení týkající se platebních převodů, která mají být zavedena do typu později. Teď, co se týče ustanovení týkající se sektoru, tady máme tři oblasti, omezení přístupu k trhu, národní zacházení a výjimky vyplývající z MFN. Tady vidíme čtyři druhy dodávek, přeshraniční, tedy možnost, že nerezident může poskytovat služby přes hranice na území členského státu, spotřeba v zahraničí, to znamená, že rezidenti členských států si mohou nakoupit služby na území jiného členského státu, komerční zastoupení, což tedy znamená, že poskytovatele zahraničních služeb mohou vytvořit své provozy v, na území jiných členských států a přítomnost fyzických osob, což znamená, že je tady možnost na území členského státu vstoupit a e, po dočasnou dobu tam se zdržovat v rámci poskytování služeb. Když si srovnáme tato ustanovení, zjistíme, že jsou velmi podobná, byť tady vidíme určité větší množství omezení v té typu. Jinými slovy, tedy závěrem existuje mnoho podobností mezi těmito e, dohodami, protože se vyjednávali konec konců paralelně a navíc přistupují velmi podobně k vytváření těch tabulek, co se týče nedovolených věcí u přístupu na trh, tak to je další u TISy, zatímco národní zacházení nevy, nevyžaduje kompenzaci v té typu. A obecná pravidla týkající se MFN a zatím chybí v TISy, stejně v TISy tak jako MRA, zatímco obecná pravidla týkající se podmínek, výjimek pro převody zatím chybí z té typu. A co se týče omezení pro jednotlivé sektory, tak ty jsou podobná v obou dvou dohodách, zatímco v té typu máme větší množství omezení než tysy, v TISE. To je tedy všechno. Za mou prezentaci tady vidíte e-mailovou adresu a case také najdete na Facebooku, LinkedIn a na Twitteru. Děkuji za pozornost. Uh, Terencinski, eh, I will give now the floor to eh, the shadow rapporteur stínový zpravodaj eh, za, eh, k dohodě TISA, paní Darling. Děkuji. Já myslím, že vaše zpráva je zajímavá. Já mám dvě rychlé otázky. Závěry jsou zajímavé. A sice, že TISA je liberaliz- víc liberalizující než TTIP vy tak trošku jenom naznačujete, že důvodem jsou ty horizontální doložky. A ono to trošku jde proti logice, protože bychom očekávali, že bilaterální dohoda bude eh, přinášet více liberalizace než plurilaterální dohoda. Takže to by byla taková první otázka, můžete k tomu říct více. A za druhé, eh, mm, co eh, stav věcí eh, ohledně GATS. Jak TISA a TTIP eh, se vztahují k tomu, co se vlastně děje v EU eh, e v oblasti nabídek GATS? Děkuji za tyto otázky. Sebereme si je nejdřív. Paní Miller, prosím. Já mám pár připomínek za kolegy. Dělám si starosti, že tato nová liberalizace, kterou vnímáme v této nové zprávě, je mm, jakýmsi průkopníkem liberalizace a e, přitom v Nizozemsku je nyní všechno díky tomu dražší poštovní služby, další služby. Takže my už další liberalizaci nechceme. Už máme opravdu velmi málo veřejných služeb v Nizozemsku. My prostě také vidíme i ty ztráty. Musíme se podívat na tu ratchet clause, tu západkovou doložku. Kolegové, prosím vás, pohlížejme na ten obrázek komplexně. Děkuji. Já bych nyní položil dvě otázky. Za prvé, když eh, hodnotíte to tak, že TISA zachází dále než TTIP, tak jak se stavíte ke GATS a jeho mm, původu? Takže jak se stavíte k tomu nařízení GATT z roku eh, 1994? A za druhé, v obou je e, takzvaná Public Utility Clause, to je tedy doložka o veřejné užitečnosti a teď je vlastně otázka ve vztahu k sektorálním výjimkám, pro některé vlastně služby a podobně. Thank you for these questions. So maybe starting. Děkuji za otázky. Proč si myslíme, že TISA je liberálnější než TTIP? To vychází z analýzy závazků Je to oba, obojí v rámci všeobecných pravidel, kde nejsou povolena žádná omezení. A také v té typu, v těch sektorálních eh, ustanoveních je povoleno více výjimek. Proto jsme dospěli k závěru, že TISA je liberálnější. co se týče logiky bilaterálních a plurilaterálních dohod, já si myslím, že v případě TIZY možná máme takovou tendenci více liberalizovat, protože tam je i konkurenční výhoda A v případě těch bilaterálních dohod to oblast potom musíme více bránit. Možná je to proto. Zadávací podmínky té studie byly srovnat TTIP a TISA. Nešlo tam vlastně o srovnání s GATS. Takže bychom potřebovali novou studii. A co se týče té veřejné užitečnosti, Takže máme politiku EU chránit e, tyto veřejné služby. A můžeme mít nějaká speciální opatření, která mohou být zavedena. Probably Okay, dann gebe ich jetzt der Kommission das Wort. Nyní dávám slovo komisi. Thank you very much, uh, Chair. Děkuji. Já vítám tuhle studii. Jsem rád, že výbor se zajímá o obchodování v oblasti služeb. Já vedu oddělení pro vyjednávání v oblasti služeb, v obchodování se službami. V téhle oblasti potřebujeme někdy třeba různé vyjednávací metody či metody eh, pro stanovení harmonogramu někdy je těžké srovnávat, protože třeba srovnáváme už e, ukončená vyjednávání s vyjednáváními, která teprve probíhají a podobně. E, vyslechli jsme si teď e, tu prezentaci od konzultanta, který měl zadanou studii. Ovšem máme jeden prvek, který se týká sektorálního srovnání TTIPu a TIZY studie nechala stranou profesionální služby a podnikové služby. Což jsou dvě věci, které my za komisi, za vyjednavače, tedy považujeme za oblasti, kde jsme dosáhli mnohem většího pokroku než v oblasti, tedy v oblasti T-typu, než v oblasti TIZY. Takže výsledky té studie by asi byly odlišné, pokud eh, by byly analyzovány i tyto typy služeb v rámci té studie. Protože my v téhle oblasti jsme opravdu překročili týzu. Tohle to jsou tedy odvětví, kde jsou asi opravdu největší rozdíly mezi typem a jsou. Takže vlastně tady to potvrzuje to, že ty bilaterální dohody vám umožňují jít hlouběji než multilaterální dohody. Tím chci vlastně říci, že v budoucnosti i v tomto případě komise je vždycky ochotná zareagovat, odpovědět na otázky parlamentu, výboru INTA nebo i konzultantů, kteří eh, vypracovávají nějakou studii pro parlament, takže my mm, vám rádi pomůžeme lépe porozumět eh, všem detailům obchodních eh, vyjednáváním. Prosím, přijete si zareagovat na komisi? My jsme pouze analyzovali to, co bylo zveřejněno na webové stránce komise. Takže tohle tam možná třeba ještě zveřejněno nebylo a proto jsme to nemohli zapracovat do naší studie. Za druhé, měli jsme opravdu málo času a proto jsme se zaměřili jenom na konkrétní odvětví, to nám odsouhlasil i výbor INTA. Takže pokud si myslíte, že jsou ještě nějaké další odvětví, která jsou důležitá, tak by to vyžadovalo další srovnání. Děkuji mnohokrát, děkuji kolegové. Budeme pokračovat v této diskusi o službách TISE a TTIPu. Možná nejenom tedy na základě návrhů, které předkládá Evropská komise ale možná i na základě toho samotného vyjednávání. Já nyní uzavírám dnešní zasedání a budeme znovu pokračovat ve tři hodiny odpoledne.